Bonjour euh, à vous tous. Dobrý den ve spolek. S potěšením spolupředsedám tomuto slyšení. A jak asi víte, jedná se o významné otázky, na kterých pracuji už 20 let. A s potěšením tedy vidím otázku E, ilegálních finančních toků a otázku korupce a jejich dopadu na rozvojové země na pořadu e, jednání konference Evropského parlamentu. Za jeden dolar rozvojové pomoci chudé, pomo- e, chudé státy ztratí 10 dolarů na ilegálních finančních tocích. Je to výsledek celé řady různých výzkumů, čili číslo, které si musíme pamatovat, je, že ilegální finanční toky jsou desetkrát vyšší než rozvojová pomoc. Je to skutečná brzda jejich rozvoje a jejich schopnosti nabízet populaci základní služby. A proto ehm, se snaží eh, jak si bojovat s těmito Eh, jevy, které způsobují miliardové ztráty a je to nesmírně naléhavé tedy s tímto bojovat. Čili je iluzorní podporovat nárůst rozvojové pomoci a současně zavírat oči eh, před operacemi nadnárodních společností a dalších aktérů, kteří využívají daňové ráje a techniky daňové optimizace a E, vlastně e, takto e, upírají legitimní příjmy rozvojovým zemím. A jestliže přes krizi evropští občané nadále podporují rozvojovou pomoc, chtějí také ale, aby byla efektivní a aby z ní populace měla užitek. Boj s korupcí Eh, za vyšší transparentnost využití prostředků, eh, navrácení eh, pros, ilegálně odvedených peněz do země původu, jaksi stíhání jaksi řídit vedoucích pracovníků bez skrupulí. To jsou všechno nezbytné věci. V současné době jsem členkou týmu MEC, což je afgánská organizace složená z Afgánců a mezinárodních pracovníků, jejímž cílem je boj s korupcí a praním špinavých peněz v Afganistánu. My jsme vypracovali zprávu o skandálu Kabul Bank a já jsem navštívila Afganistán Eh, tyto dva poslední týdny jsem tam byla, když došlo k vynesení rozsudku o těchto defraudacích. Tento rozsudek se týkal 900 milionů dolarů. A těchto 900 milionů dolarů bylo ukradeno eh, vedoucími pracovníky banky a eh, blízkými vrcholných politických kruhů Afganistánu a historii e, tohoto e, tunelování si můžete přečíst na mých webových stránkách nebo na stránkách MEC. A skandál vlastně byl v tom, že e, vlastně soud nepoužil zákony proti praní špinavých peněz a nezabavil tyto peníze a bylo to 900 milionů dolarů, které zaplatilo mezinárodní společenství. Čili tady vidíme, jak důležité je správně aplikovat mezinárodní pravidla proti praní špinavých peněz a e, proti korupci. Čili s velikým zájmem e, vyslechnu prezentaci pana Parto na téma Afganistánu, ale určitě všechna vystoupení budou velmi zajímavá a já nyní předám slovo panu Popardy. Děkuji, Evo jsem moc rád, že tady vidím dva výbory, výbor pro rozvoj a zvláštní e, výbor pro organizovaný zločin, korupci a praní špinavých peněz Evropského parlamentu. Ve výboru Krym obvykle říkáme, že pracujeme o, e, na, na e, téma skryté tváře krize, ale co se týče toků peněz, praní špinavých peněz ze zemí třetího světa Eh, které přicházejí do bank rozvinutých zemí, kterým často pomáhají mm, ty nejlegálnější eh, bankovní systémy. Hovoříme nejenom o krizi, ale o eh, jakési zvrácené normálnosti těchto jevů v mm, jaksi mm, bankovním světě a je důležité, aby se tomu Evropský parlament věnoval. Takže nebudu zdržovat, máme Eh, velmi nabitý program s řadou zajímavých vystoupení. Pan Raymond Baker je ředitel Global Financial Integrity. Ten bude hovořit o eh, globálním stínovém finančním systému a o to, ilegálních tocích peněz, jak jste o tom hovořila panu Winningovi, který bude hovořit jako druhý, eh, který je vedoucí pracovník eh, pro eh, stíhání a bude ho, o trestné činnosti bude hovořit o kriminalizaci nezákonného obohacování. A potom paní Jennifer Bramlett z globálního programu OSN proti praní špinavých peněz. Čili to budou první takový blok. Každý e, z těchto tří řečníků bude mít 15-minutové vystoupení a potom dáme slovo e, tedy těm, kdo se budou chtít na něco zeptat. Takže prosím, Pane Vininku, máte slovo jako první. Eh, děkuji paní předsedkyně a děkuji členům oběma výborům, kteří mě vlastně sem dnes pozvali jako řečníka. Téma, o kterém budu s vámi hovořit, je často zapomínané v západní Evropě. Jak tady vidíte, já už jsem připravil první slide, a název je Nevysvětlitelné bohatství ve veřejné správě, ve státní správě. A cituji tady článek 20 eh, úmluvy OSN o boji proti korupci. Jedná se o osobu, která, když eh, začíná pracovat jako úředník ve státní správě, přijde s poměrně eh, skromnou částkou peněz. Ale pak eh, zázračně a na základě jakýchsi zcela neznámých eh, procesů, když končí svoji službu ve státní správě, tak má najednou z ničeho nic daleko více peněz. Možná, že lidé eh, v některých členských státech eh, s takovou tou situací obehná, nejsou obeznámeni, ale v jeho východní Evropě, kde jsem eh, strávil značnou dobu a zabýval jsem se otázkami boje proti korupci, veřejnost těchto států toto velice dobře zná. Tedy je tady úředník, který má malý plat, dejme tomu 400 euro měsíčně a za pár let odchází ze státní služby služby a má tisíce, ne, možná miliony euro plus k tomu ještě značný majetek. V roce 2003 úmluva OSN eh, byla, se přijala právě na to, aby se řešila tato otázka a bylo navrženo, aby signatáři této úmluvy zvážili, eh, že zavedou do svého trestního práva ustanovení, které by požadovalo od veřejných úředníků, kteří nabili nevysvětlitelného majetku eh, během doby v tomto úřadu, aby vysvětlili, odkud se původ těchto peněz. To je všechno moc dobré. Až na ten maličký problém, že nikdo v rámci Evropské unie se nepřipojil k tomuto konkrétnímu ustanovení. A v jeho východní Evropě je jediný stát, který toto ustanovení zapracoval do svých zákonů, a to je Makedonie. Na základě eh, iniciativy eh, projektu, který podpořila eh, Spojená království. Je to škoda, protože na celém světě asi je 44 států, kteří používají tento princip. Důvod spočívá v tom, že to eh, umožňuje, aby se sdílelo toto břemeno mezi státem a eh, to důkazní břemeno mezi státem a mezi obviněním při dokazování tohoto jednoho z nejobtížnějších trestních činů, které vůbec právníci, eh, kteří se zabývají trestním právem, znají, totiž korupci. Problém korupce spočívá v tom, že málo kdy lidé jsou ochotni svědčit. Velice často jsou sami do toho zapleteni a proto jediná stopa, eh, kterou najdeme eh, o jejich činnosti, je právě nárůst nevysvětlitelného bohatství, které najednou vlastní skutečnost je taková, že OSN nebyla první organizace, která začala používat tento princip. Poprvé jsme se s tím setkali v 60. letech 20. století v Latinské Americe, konkrétně v Argentíně, i když trvalo mnoho let, než se to začalo opravdu prakticky uplatňovat. Spojené království používalo tento princip v letech 70. a 80. v Hongkongu, když se řešily problémy korupce ve veřejném sektoru, která tam velice rozbojila. A je to velice odolné, efektivní ustanovení. Nicméně v rámci Evropské unie se tento trestný čin eh, nenahlíží z tohoto hlediska. Ehm, vyslovují se argumenty, zda, to má, eh, zda je to v souladu s, s prezumcí neviny, eh, se s právem na spravedlivý soud, spravedlivý proces a zda to nevede k samodiskriminaci. Je vlastně jedná se o to, že ten princip znamená povinnost vysvětlit. Já bych měl říci, že já sám jsem zaměstnanec státní zprávy a vlastně všichni eh, členové, které tady jsem viděl, tak to jsou také eh, státní úředníci. Vlastně vy například musíte eh, při nástupu do pozice podepsat deklaraci v majetko a musíte podepsat, že, e, abyste stvrdili podpisem, že to je pravda. Ale to je tedy povinnost vysvětlit. A na rozdíl ovšem od ob, no, obva, obvyklého trestného ustanovení, toto stanovení řekne, že pokud e, se dokáže, pokud stát dokáže, že se jedná o státního úředníka, který nastoupil do státní služby, měl x e, množství peněz, proto je důležité, aby na začátku učinil toto prohlášení ale že opustil tuto funkci s daleko větší eh, peněžní částkou, pak bude na nich, aby eh, uspokojil, tedy ten úředník bude muset uspokojivým způsobem dokazovat, kde se ty peníze vzaly. Hodně se diskutuje, jaký konkrétní význam a smysl, na, eh, co to konkrétně znamená tato definice. A pro účely mé prezentace uspokojivé vysvětlení je takové, které je jisté alespoň na 51 50%. To znamená, že eh, ta rovnováha pravděpodobnosti je, že je to pravda. Ve Spojeném království se vede diskuse o to, do jaké míry by vůbec člověk, individuální člověk měl cokoliv dokazovat v tomto smyslu. Já si uvědomuji samozřejmě, že mám přesně 11 minut a pak mě bude vypnout mikrofon. Ale eh, jsou tady dnes členové výboru, kteří určitě eh, poznají některé principy, například o reverzní eh, břemeno důkazu. Pokud máte tedy právní vzdělání, tak to chápete. Mohu říci, že to je výslovně dovoleno v rámci jurisprudence Evropského právu lidských práv. Nezakazuje to žádná eh, ústava, o které víme v členských státech. Prezumce neviny není absolutní, ale kvalifikovaná prezumce. A Evropský soud lidských práv eh, pravil, že na základě, že je tady mechanismus a že tedy eh, se skutková podstata bude používat v rámci úměrných limitů, pak to eh, nebude v rozporu s právem na spravedlivý proces a prezumcí neviny. Je legislativa v rámci Evropské unie, která je podobná tomuto mechanismu. A já před touto svojí přednáškou jsem hovořil o tom s paní Žoli a zjistil jsem skutečně, skutečně ve Francii dejme tomu, je takový princip, že když je možné ukázat, že je nějaká, dokázat, že je osoba, která se často zpívá, skrývá, eh, stýká, pardon, eh, s představiteli organizovaného zločinu a nedokáže vysvětlit původ peněz, pak bude shledána vinným trestného činu. Já doufám, že si s tím tlumočníci poradí. Doufám, že tady uvidíte podobnost v tom, že s tímto požadavkem na vysvětlení. A pro nás, pro všechny, kdo jsme jaksi na tom druhém Eh, konci spektra. Eh, například bychom se mohli eh, setkat s tím, že se nás na něco dotázá daňový finanční úřad. A také musíme a máme povinnost dokázat, že odkud ty peníze jsou. Takže máme jaksi takový rybník, eh, který je mělčí z jedné strany, kde jsou ty daňové záležitosti a hlubší tam, kde se jedná o ty nevysvětlené peníze. Tyto výbory se zaměřují na trestnou činnost a zároveň na rozvoj. Pak je tady taková velice akutní otázka. A co se stane s těmito 900 miliony eh, euro? Některé zajisté jdou do kapes státních úředníků. Nebylo by pěkné, kdyby se s tím dalo něco udělat na základě takovéhoto mechanismu? Čímž vám děkuji za čas, který jste mi věnovali. Thank you very much, Mr. Winning. Děkuji vám, pane Winningu. Tak to bylo uh, stručné a velice přesné. A teď předám slovo panu Bakerovi, který pohovoří o

V roce 1997, když jsem cestoval po světě a vedl jsem rozhovory s řadou lidí, když jsem připravoval knihu o nelegálním financování, tak jsem mluvil ve Švýcarsku s jedním bankéřem a e, mluvili jsme samozřejmě pod e, jak se rouškou anonymity, takže velice upřímně. A on mi řekl, že pokud e, se nebude považovat vyhýbání se daňovým povinnostem a vůbec daňové podvody za tak závažnou trestnou činnost, jako je například obchodování s drogami, tak se nevyhneme korupci a zneužívání peněz. Takže eh, pokud eh, se jaksi nezruší ta šedá zóna eh, vyhýbání se daňovým povinnostem, tak nemůžeme očekávat, že se zmenší prostor pro korupci v této oblasti. Takže my jsme v našem institutu Global Financial Integrity se hodně zabývali nelegálními finančními toky a e, zejména jsme se zaměřovali na to, jaký dopad mají na rozvojové země. A naše analýzy z roku 2011 ukazují, že 783 miliard dolarů e, uniká z rozvojových zemí do západních zemí zcela bez jakýkoliv důkazů a záznamů. To je tedy výstup naší analýzy, je to 783 miliard dolarů. Ale teď si představte, jakým způsobem to asi vypadá kumulativně, když se vezmete eh, jednotlivé roky, jak jdou po sobě a podobné částky. Dostáváte se na biliony a biliony dolarů. Provedli jsme také studii eh, přeshraniční trestné činnosti v rozvojových zemích a výstupem toho je částka 650 miliard dolarů v 12 kategoriích trestné činnosti, plus tam bylo dalších 12 kategorií, které jsme již neanalyzovali, ale Zapracovali jsme eh, do naší analýzy padělání měny, obchodování s drogami a tak podobně. Takže mluvíme skutečně o stovkách miliard dolarů, které eh, se tímto způsobem pohybují v rozvojových zemích. Teď jak ten pohyb konkrétně vypadá? Eh, unikají ze stínových bankovních systémů, které jsme pomohlo vytvořit. To chci připomenout, to není záležitost lidí v zemích, odkud ty peníze pocházejí. Ten systém jsme vystvořili my, my eh, v zemích, do nichž se ty peníze dostávají. A tento systém zahrnuje několik různých prvků. Jednak jsou zde daňové ráje. Já když jsem začínal v podnikatelském světě v 60. letech, tak bylo daňových rájů 4-5, teď jich je více než 60 po celé zemi a víc. A v podstatě všechny z nich fungují na základě legislativy o utajení. To znamená, že mají infrastrukturu právníků, účetních firm a bank, které vytvářejí subjekty a firmy, které eh, vytvářejí síť jakých zprostředkovatelů, důvěrníků a tak dále, že není možné dohledat skutečného majitele daného subjektu. Jde o skrývané subjekty, fiktivní společnosti, kterých je dneska několik milionů po celém světě. A součástí této struktury jsou také nejrůznější fiktivní nadace, správcovské eh, účty, eh, machinace s kapitálovými transakcemi, manipulace s cenami při dovozu a vývozu a v podstatě 60 až 70 nelegálních prostředků, které se pohybují přes hranice, jsou prostředky z obchodní činnosti. Trestná činnost, o čemž tady dnes hovoříme, na ní připadá 30 až 35 přeshraničních pohybů peněz. A ta korupční složka, to znamená peníze, které byly skutečně odcizeny prostřednictvím buď to krádeže nebo uplatkářství, teď činí pouhých 5 z celkového množství. Další prvek, který je součástí tohoto systému pohybu peněz po světě, to jsou nejrůznější metody praní špinavých eh, peněz za určitým konkrétním účelem. Plus tomu je potřeba přidat eh, legislativu s nejrůznějšími mezerami, nedostatky, které umožňují, která umožňuje pohyb peněz přes eh, stínové finanční systémy směrem do západních ekonomik. My jsme se věnovali potírání obchodu s eh, drogami a trestné činnosti v oblasti praní špinavých peněz po desítky let a neustále selháváme a naše práce nijak nenaznačuje, že by množství eh, peněz, které se propírá, eh, klesalo. Naše analýzy ukazují přesný opak, že objem prostředků roste. Také obchodování s drogami nějak nekleslo, ať už jde o objem obchodovaných drog nebo mm, peníze, jich se to dotýká. Celkově tedy tato trestná činnost za posledních 25 let narostla. Eh, hlavním s nedostatkem v našem boji s praním špinavých peněz je to, že my máme pocit, že si můžeme ponechat eh, stínové finanční systémy eh, umožňující vyhýbání se daňovým povinnostem, zatímco ostatní by se měli využívání podobných systémů vzdát nebo slouží k pohybu korupčních eh, a špinavých peněz. To samozřejmě možné není. To je věc, ve které můžeme dosáhnout úspěchu jedině tehdy, pokud se zapojí upřímně všechny strany. Také se eh, pozměnila závažnost této trestné činnosti. Na počátku to byly Spojené státy, které nejvíce řešily tyto záležitosti korupčními eh, zákony, například z roku 77 kdy bylo stanoveno, že je nezákonné uplácet úředníky třetích států. Následovala další legislativa v 80. letech, která se týkala praní špinavých peněz. Povzbuzovali jsme G8 a G7, aby vytvořila globální úřad proti praní špinavých peněz, což je takzvaný výbor FATF ale dnes je v popředí Evropská unie, pokud jde o potírání této trestné činnosti a učinila řadu pozitivních kroků, například přijetí směrnice plus jsou tady další činnosti, které Evropská unie v současné době v této oblasti podniká. A já bych se teď zmínil o dvou oblastech, kde se domnívám, že je potřeba dosáhnout dalšího pokroku. Jsou to dvě oblasti určitých slabin, kde se myslím, že je potřeba dosáhnout zlepšení a jde eh, o daňové podvody a výnosné eh, vlastnictví, beneficial ownership. Pokud jde o to vlastnictví, přinášející zisk, tak tady jde o to, že neexistuje žádný argument proti tomu, že bychom neměli vědět, kdo je držitelem určitého účtu, kdo je na druhé straně transakce, s kým jednáme, kdo je ta konkrétní fyzická osoba, majitel účtu, s nímž jednáme. Přitom v evropských bankách, i v našich bankách a jinde po světě jsou miliony účtů, kde není známo, která fyzická osoba je vlastní. A v materiálech, které jsem eh, studoval nedávné době na tuto tematiku, nevidím žádnou demotivaci, která by směřovala proti vytváření fiktivních eh, společností, anonymních účet eh, a tím by usnadňovala podobné finanční činnosti, které fiktivní společnosti vedou. A tak bych si dovolil navrhnout dva způsoby, kterými by se tento aspekt legislativy mohl posílit. Tak za prvé, pokud jde o ty fiktivní společnosti, tak je potřeba je postavit mimo zákon. Chápu, že je to radikální přístup a myšlenka, ale myslím, že je správná. V roce 2011 americký eh, kongres chválil zákon o vlastenectví, který posílil eh, především eh, tu hlavu 3, která se věnuje praní špinavých peněz, kde je uvedeno, že efektivní banky budou v působnosti tohoto zákona, stejně jako fiktivní firmy, protože um, drží účty, kde nejde dohledat majitele. A tento zákon o vlastenectví uvádí, že je uh, nezákonné, aby americká finanční instituce získávala peníze z nějaké fiktivní eh, banky. A stejně tak je nezákonné, aby jakákoliv takováto banka eh, zasílala své prostředky do Spojených států. Dokonce se tam konkrétně hovoří o elektronických převodech, eh, kde je zapojen účet, eh, korespondenční účet eh, nějaké americké banky jako prostředník, než se peníze dostanou dál. A stalo se to, že po přijetí tohoto zákona tyto fiktivní banky byly pod, světě v podstatě uzavřeny, jich, z tisícovky jich je najednou hrstka a to díky jedinému zákonu, které přijali Spojené státy, ale který velice konkrétně řešil tento globální stínový finanční systém. Ještě jich tedy několik málo existuje, fungují v Ázii a v Evropě a je třeba skutečně pečlivě eh, dbát na to, aby eh, jejich transakce se nijak eh, nedotkly amerických institucí, ale problém těchto bank byl v podstatě jediným zásahem vyřešen a podobně můžeme zasáhnout proti fiktivním společnostem. Je to otázka politické vůle. Pokud se vám zdá, že toto je až příliš radikální věc, tak je tady jiný přístup eh, k tomu odkrytí vlastnictví a to je eh, veřejný rejstřík, eh, kdy bude jasné, kdo je držitelem společností, účtu, jaké fyzické osoby jsou majiteli konkrétních účtů firmy jsou zakládány Mm, státem, takže stát má právo vědět, jací lidé firmy a účty vlastní. Veřejné rejstříky jsou tedy jiným eh, nástrojem, jak vyřešit problematiku eh, odkrytí vlastnictví. Další oblast, o které se chci zmínit, je oblast daňových podvodů. Ta největší mm, část této problematiky to, jsou, eh, to je zneužívání transferových cen v nadnárodních společnostech a špatné oceňování eh, zboží mezi eh, účastníky transakce, a to v rámci vývozu, dovozu, a cílem je manipulovat eh, s cely eh, daní z příjmu, z DPH, dalšími spotřebními daněmi, které se mohou transakcí týkat. Ve Spojených státech došlo k zajímavému případu, který řešil v roce 2005 nejvyšší soud byl to případ Pasquantino versus Spojené státy. Pasquantino a jeho kolegové se spolčili a rozhodli se, že budou pašovat eh, ze Spojených států do Kanady alkohol a nejvyšší soud eh, rozhodl, že šlo o systém podvodu. A zajímavé na případu Pasquantino bylo to, že Nezáleželo na tom, kdo byl podveden, v tomto případě to byly kanadské úřadu, anebo v čem konkrétně byly podvedeny. Šlo o spotřební daň v tomto případě, ale stačilo, že bylo rozhodnuto, že jste se zapojili ve Spojených státech eh, do eh, trestného spolčení eh, za účelem podvodu. To byl tedy výnos nejvyššího soudu. Teď se zamyslete nad tím, kolik výnosů a rozsudků soudů nebo respektive kolik podobných rozhodnutí činí firmy po světě každý den za účelem vyhnutí se DPH, clům, spotřebním daním a tak podobně. A ať už jde o země, které dovážejí či vyváží určité zboží. Když se manažeři společností a firem podílejí na takovýchto rozhodnutích, dopouštějí se trestného činu nebo ne. Já si myslím, že toto musí legislativa jasně stanovit. Daňový podvod musí být eh, považován eh, za jasně definovaný eh, čin, ať už jde o zneužívání či špatné nastavování transferových cen a tak podobně. Vždy je třeba vycházet z podstaty dané tra- transakce, tedy z toho, že jejím cílem je vyhnout se clům, daním a tak podobně. Já bych eh, myslel, že je vhodné, aby Evropská unie ve své legislativě tyto eh, dva aspekty problematiky vyřešila, tedy to odkrytí vlastnictví a problematiku daňových podvodů. Děkuji vám. Pane Bejkře, děkuji vám za vaše vystoupení, za přednesené argumenty a já bych tomu asi řekl, že my v našem výboru Krym eh, jsme se rozhodli, že nebudeme rozlišovat mezi prostředky, které eh, pocházejí z trestné činnosti a prostředky, které jsou předmětem daňových podvodů, do nich jsou zapojeny banky či právnické společnosti. Toto rozlišovat nechceme. Děkuji vám za vaše vystoupení. Přepnu na levý mikrofon a nyní paní Jennifer Bromot sedí tady na kraji. Vy jste z globálního programu OSN proti praní špinavých peněz, eh, příjmu z trestné činnosti a financování terorismu a máte tedy 15 minut na své vystoupení. Prosím. Děkuji. Děkuji také předřečníkům za e, skvělá slova. E, já budu e, hovořit možná trošku dlouze a prosím o trpělivost. E, Eh, dobře se ví, že zločin je eh, výnosný a je, jak si zločinci by se dopouštěli do této činnosti, pokud by to nebylo eh, výnosné. A praní špinavých peněz je způsob, jak zajistit, aby, se to, aby to vynášelo nadále, snaží se vyhnout daním a hrozbě stíhání. Ale také další přísloví říká, že, se, že zločince nevyplácí. Eh, vlády se snaží prosadit právě toto druhé poselství, tak eh, aby stěžovali zločincům eh, skrývání a praní špinavých peněz a snaží se rozkrýt finanční struktury a zkomplikovat nábor nových hráčů. Jak tedy tyto mohou státy vlastně tomuto zamezit? Finanční toky související s praním špinavých peněz, financováním terorismu a podobně eh, se skládají z několika vrstev a stát může přijmout komplexní režim proti praní špinavých peněz se souborem zákonů v souladu s mezinárodními normami včetně konvence OSN proti eh, eh, pašování eh, psychotropních látek, úmluva proti nadnárodní trestné činnosti a doporučení akční pracovní skupiny CAFI. Nejdůležitější zbraň je v stanovení jasných priorit a trestů pro tuto trestnou činnost. A musí existovat také opatření umožňující zmrazení a zabavení eh, výnosu z trestné činnosti. A tyto prostředky se musí vracet do státních pokladen Eh, komplexní legislativa musí obsahovat také ustanovení ohledně mezinárodní spolupráce, eh, vydávání eh, zločinců a podobně. Doporučení obsahuje celou řadu praktických opatření, jako odkrytí vlastnictví a další a to znamená, že třeba instituce jako finanční instituce, eh, realitní agentury, kasína a podobně musí hlásit podezřelé transakce úřadům eh, úspěšný režim musí také obsahovat eh, majetkové přiznání u státních úředníků a silnou daňovou legislativu aplikovanou Eh, jaksi spravedlivě na všechny a eh, je eh, samozřejmě potřeba se zaměřit na problematiku zneužívání třeba charitativních aktivit a podobně. Další významný krok týkající se kontroly finančních toků je implementace takovéhoto režimu a to e, se týká také e, především oblasti finanční rozvědky, policejních orgánů, celních orgánů, e, státních zastupitelů, které musí všichni spolupracovat proto, aby vlastně dokázali identifikovat případy ilegálních toků a vystopovat je tak, aby byly zjištěny jednotlivé Eh, jaksi součástí těchto řetězců a aby eh, tito zlečenci mohli být identifikováni a trestáni. To znamená, že orgány eh, v trestní Eh, eh, činné v trestním řízení musí především existovat, že musí být dostatečně vybavené zdroji a pracovníky, kteří zase mají dostatečnou podporu pro svou práci. Vzdělávání a vytváření kapacit pro stíhání trestné činnosti je nezbytné, ale nedostatečné je eh, důležitá také politická vůle v těchto oblastech je obzvlášť důležité, aby policejní vyšetřovatele měli speciální vzdělání ohledně um, rozkrývání finančních operací, protože to vyžaduje celou řadu specifických vědomostí a, a hledání speciálních eh, informací, které se liší třeba od vyšetřování vraždy. A finanční vyšetřovatele Eh, musí tedy být specializováni a eh, spolupráce mezi agenturami musí umožnit vyšetřovatelům přístup k trestním rejstříkům a eh, musí umožnit tedy také zabavování prostředků v těchto sítích my například zveme praktiky z jednotlivých oblastí činnosti aby se e, seznamovali tedy se zkušenostmi zase dalších. Můj program také e, se zaměřuje na pracovníky soukromých e, společností, tak aby chápali, jak je pro ně důležité spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. A nesmíme taky zapomínat na regionální a mezinárodní spolupráci, která je nezbytná při boji s trestnou činností, protože zločinci neznají hranice a nemají problém spolupracovat v rámci e, kriminálních syndikátů po celém světě a vlády se musí e, jaksi naučit spolupracovat mezi sebou, sdílet informace a řídit společné operace. Jedna otázka spojená s vyšetřováním praní špinavého, eh, špinavých peněz ehm, je problematika legislativy, kde celá řada eh, zemí má různé, eh, jak si ve svém trestním zákonníku různé trestné činy, z jejichž výnosy prostředky mohou být prány, ale zpravidla se zaměřují pouze na vyšetřování toho té prvotní trestné činnosti a už ne tolik praní špinavých peněz z této trestné činnosti. Tyto orgány se musí zaměřit současně na paralelní vyšetřování nejenom té vlastní trestné činnosti, ale současně také e, musí vyšetřovat, kam se podějou eh, prostředky, tedy ty výnosy z trestné činnosti. Eh, protože eh, z pravidla současně existují určité majetky, které mohou být eh, paralelně zabaveny. To všechno dává smysl například v takovém systému, jaký máme v Evropské unii a jiných rozvinutých zemích. Ale jestliže mám hovořit o boji s trestnou činností v rozvojových zemích, Eh, je, sice ty jednotlivé služky eh, toho systému jsou stejné, ale přece jen musí existovat určité rozdíly. Naše finanční systémy jsou většinou elektronické, eh, máme CCTV na hranicích, komunikaci v reálném čase, informační technologie a mechanismy, které již nyní usnadňují sdílení informací, jako třeba mezinárodní a regionální spolupráce máme tisíce kvalifikovaných pracovníků a přesto si nejsem vědoma toho, že by jakákoliv rozvinutá země plně spolu, splňovala všechna pravidla FEDEF e e a většina rozvojových zemí takové možnosti ani nemá. Čili v čem spočívají hlavní výzvy, kterým čelí rozvojové země v oblasti těchto toků? Jedná se především o problematiku, která se týká například spolupráce s, rozvoj, s rozvinutými zeměmi uplynulých dvou letech a ty samotné státy na to upozorňovaly. V mnoha zemích populace si není vědomá rizika nezákonných eh, finančních toků a dochází k platbám v hotovosti v případě velikých částek a považuje se to za normální korumpování úřadníků a jiné otázky, které tam jsou považovány za normální, ten problém ještě zhoršují. Mnoho zemí má ekonomiku založenou na hotovosti, a e, tito lidé to zna, přinášejí vlastně peníze sami nebo mají neformální systémy jako havala a podobně. A to e, samozřejmě zhoršuje možnost regulace. E, telefon nebo mobilní bankovnictví je velice rozšířené v některých afrických zemích a poplatky z mobilního bankovnictví jsou velmi nízké, především co se týče formálních bank. Ale eh, mobilní bankovní transakce eh, nesplňují ne, splňují pravidla pro to, abychom věděli, kdo vlastně je tím, kdo zadává ty transakce. A mnoho rozvojových zemí zatím nemá systém eh, Eh, občanských průkazů a v mnoha zemích je normální, že třeba běžně používají několik jmén, takže je těžké zjistit, kdo si založil takový účet. Některé země mají komplexní systémy dat a e, těžko a, a, a, e, mohou tedy vyšetřovatelé potom využívat e, nějakým účelným způsobem databáze nebo no, v mnohých případech nemají přístup k Eh, rychlému internetu, k eh, softwaru AML, nemají licence k analytickým programům a nemají schopnost sledovat různé převody. Mnohé tyto země nemají ani spolehlivý způsob komunikace mezi policií, celní zprávou a dalšími orgány a některé ani nemají eh, legislativu AML v současné době 15 eh, různých eh, z, z, zemí na černé listině a 20 jich je na takzvané šedé listině, co se eh, týče soudnictví a vyšetřování těchto aktivit je celá řada kroků, které mohou usnadnit rozvojovým zemím eh, vyšetřování a stíhání této trestné činnosti, takzvané GPML. To by mohlo pomoci Eh, a za posledních 15 let už byl zaznamenaný určitý pokrok. Hovořila jsem o programu spolupráce, který máme s bankovními pracovníky a v této oblasti se to taky může uplatnit. Co se týče zapojení populace do formálního bankovního systému, eh, v některých zemích všichni úředníci musí eh, dostávat plat do banky, což eh, zase vede banky ke snižování poplatků Eh, banky také například se snaží zapojit Hawala do spolupráce, než aby se eh, dostávali do ilegality. GPML také eh, se snaží zapojit různé alternativní poskytovatele bankovních služeb, aby byli informováni o tom, že je například k teroristické organizace mohou zneužívat a jak mohou spolupracovat s orgány činnými v trestné činnosti. My jsme, máme připravené stanovený program spolupráce pro Somálsko a Etiopii. Eh, jedná se o kampaně upozorňování veřejnosti na nebezpečí plynoucí z praní špinavých peněz eh, a informační systémy, které v některých zemích nejsou spolehlivé, mohou využívat například eh, mobilní telefony a Eh, cílem je soustředit se na specifické potřeby a národní specifika od těch nejelementárnějších po, po nejsofistikovanější a pracovníci eh, se například v některých eh, bankách, v některých zemích musí třeba zapisovat eh, zápisy ručně a samozřejmě je to problém, co se týče potom dalšího sledování a je třeba jak si seznamovat způsoby kritického myšlení, Máme několik expertů v, v řadě regionů, eh, kteří eh, spolupracují eh, s místními orgány v oblasti boje s praním špinavých peněz. Na politické úrovni OSN podporuje jednotlivé státy, aby se zapojili do mezinárodních úmluv a snažili se hledat řešení. Eh, na závěr bych tedy chtěla zdůraznit to, o čem jsem hovořila na začátku, kdy E, nadace pro boj s organizovaným zločinem e, a je nutné vytvořit režimy boje s praním špinavých peněz a mít dostatečné prostředky a, a lidské zdroje pro zjišťování e, trestné činnosti, vysledování těch řetězců, zabavování výnosů. A, a, a především je zba, důležité zbavovat zločince je, výnosů z jejich trestné činnosti. Na to totiž dobře slyší. Děkuji. Jsem připravena odpovědět na vaše otázky. Thank you very much. Mnohokrát vám děkuji. A nyní zahajujeme diskuse. Máme tady e, našeho zpravodaje zelené, z pana Jakolíno, máme tady také zpravodaje e, z, o terorismu, boj proti terorismu a proti Eh, praní špinavých peněz. Tady předsednictvím eh, mám eh, vlastně paní zpravodajku, která má, jak si dělat ďáblová advokát, advokáta k tomu Grim, na Grimu stanovisku. Ale než zahájím diskusy, než vyzvu pány a paní poslance, tak snad by bylo dobré, kdyby nás komise seznámila s tím, jak si věci stojí a co nového navrhuje komise v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Snad pan Peterson z Devko by se mohl ujat, ujmout slova jménem komise a informovat nás o tom, co se teď dělá v Berlemontu v této věci. Já vás samozřejmě nenutím. Já jsem sice z komise, já se jmenuji Eileen Vanamier, ale mám na starost instrument pro eh, programy dlouhodobé stability. A samozřejmě, že velice vítáme dnešní schůzi to je pro nás eh, důležitou pobídkou, abychom dále pokračovali v potřebné práci. V rámci stabilizačního nástroje máme také programy v oblasti organizovaného zločinu, tedy boje proti němu. A v tomto ohledu svou činnost zaměřujeme především na boj proti obchodování s drogami, eh, proti pašování lidí a podobně. Čili my nemáme projekty jako takové, které by byly přímo zaměřeny na protipraní špinavých peněz. V zásadě eh, se zaměřujeme na to, abychom podchytili a eh, odrazovali lidi od eh, nezákonného obchodování. V tomto ohledu se velice směřujeme na stresu heroinu a kokainu. Bohužel tady vidíme posun. Totiž Afrika nabývá stále více na významu jakožto cesta pro pašování těchto drog. A to samozřejmě má také svoji vazbu na kontroly finanční. V neposlední řadě tady také vidíme posun ve směru jiných komodit, jako jsou syntetické drogy a podobně. Rád bych tedy řekl, že my se zabýváme specifickým obchodováním se nezákonnými komoditami a tudíž v souvislosti s tím také se snažíme posilovat v různých zemích systémy boje proti praní špinavých peněz. Ale eh, až už budeme mít eh, na eh, rozpočet na rok 2014, tak se budeme snažit nastavit celou řadu projektů, a to zvláště v afrických státech aby bylo možné posílit tyto systémy o kterých například hovoří eh, OSN. Je to velice zapotřebí, aby tam byla eh, patřičná legislativa, ale je třeba také posílit správní kapacity, činnost orgánů, eh, které mají co dělat s trestním řízením a také je třeba navyšovat kapacity aby bylo možné podchycovat tyto různé aspekty. My jsme tedy pořád ještě na začátku, bohužel. Samozřejmě, že máme mnoho dalších priorit, které tež zasluhují naší pozornosti. Co se týče sousedních států, pak samozřejmě, že my se snažíme, aby i tyto státy přecházeli na naše AKY v této oblasti, aby prováděli potřebné administrativní reformy. Čili naprosto opřímně musím říct, že e, ta, ten obrázek je poměrně smíšený a že proto takovéto akce vítáme, abychom si mohli a priori nastavit vlastní interní priority. Děkuji. Máme tady několik žádostí o slovo. I požádal bych naše kolegy, aby se laskavě omezili ve svých vystoupení na dvě, maximálně tři minuty na každé vystoupení. Nejprve paní Riakolino, eh, která je zpravodajkou za výbor eh, pan Rakolino, pardon, který je zpravodajem za eh, Krym. Děkuji řečníkům. Já jsem opravdu velice bedlivě naslouchal všem těmto vystoupením. Samozřejmě, že praní špinavých peněz je záležitost, která očerpává značné zdroje. Je smutné, že musíme do toho investovat legální peníze. My už jsme provedli, vykonali značnou práci a máme k tomu určitý mandát. A teď už jsme slyšeli, že na celém světě je asi 60 daňových rájů. To je velké číslo a to ukazuje, jak nezbytné je tady v Evropské unii rozvíjet spolupráci s třetími státy. 3 miliardy jdou do rozvojových států. 273 miliard. To je opravdu strašné číslo. Baker la sua eh, řekl bych eh, na adresu pana Bakera. Doufám, že mě posloucháte. Ptám se tedy vás, pane Baker, na tu vaši organizaci v ve Washingtonu. To je samozřejmě něco, co se odehrává na druhé straně Atlantiku. A možná, že leda, co se zdá, že je se odehrává příliš daleko od Evropy. Ale my tady e, se snažíme rozvíjet vztahy v souvislosti mezinárodního obchodu má být uzavřena, e, tedy je, vy máte vlastně smlouvu o volném obchodu s Kanadou. Myslíte si, že budete schopni zvládat tyto nezákonné eh, toky peněz prostřednictvím obchodních smluv, které máte? smlouva o dohoda o volném obchodu mezi EU a USA. Myslíte si, že to bude mít dopad? Paní Brandle třeba správně říkala, že musíme posilovat regionální spolupráci. A rozvojové země možná nevnímají stejně ty nezákonné finanční toky, nedívají se na to stejně, proto musíme mít také preventivní inspekce, tak aby bylo možné se dobrat toho, že změříme jejich zisky. Docházelo k případům praní špinavých peněz, na které jste narazili a o co vlastně šlo a do jaké míry nevládní organizace třeba i aniž by si toho byli vědomi, se nějak do toho dostali, byli do toho nějak zataženy, protože to by E, také potom mohlo vést k tomu, abychom e, si uvědomili, jak bychom měli rozvíjet i justiční spolupráci s různými státy a také je důležité si uvědomit, e, co se týče nevládních organizací. Pan Mitchell, děkuji pane, paní, pane předsedo. Já jenom si kladu otázku Eh, co by měl očekávat rozvojový svět, co může očekávat, když se podíváme, co se děje ve vyspělém světě. Je už opravdu na čase, abychom eh, vlastně zase se vrátili i k sociální tržní ekonomice. Ta má být organizována tak, aby lidé opravdu mohli legitimně riskovat, aby eh, tady nebyla eh, samozřejmě kontrola trhu taková, aby se za každou cenu vydělávaly peníze. Jedná se o různé činnosti a myslím si, že podnikatelská činnost často prostě postrádá etiku. A tento nedostatek etiky musíme řešit. To si myslím, myslím, je velká věc pro nás, pro politiky. Jak eh, vy víte, my máme eh, kancelář pro eh, trestní eh, aktiva, pro to vyšetřování je to, a velice to podporuje eh, veřejnost a je to vlastně na základě občanskoprávního práva je možné potom konfiskovat i podezřelé zisky a musí se potom dokázat, zda, jak to vypadá. Tady v parlamentu máme také projekt a vidíme, že přicházejí lidé se velice dobře známých finančních center a říkají nám, proč nemůže, nemůže být takovéto projektové účetnictví, pro zúčtování za projekty. Ale je třeba přesvědčovat lidi. E, ty, kteří jsou v těch centrech, kteří jsou, e, v, kteří, které mají dobrou pověst, tak ty nám někdy říkají, že prostě to nejde, aby měli takovéto pořád řádné zúčtování projektu. Ve své knize profesor Schiller hovoří o tom, že největším problémem je pokles úrovně partnerství. To byl eh, Lehman Brothers, Golden Sachs a další. A tato partnerství se těšila dobré pověsti, ale potom už najednou se ukázalo, že zodpovědnost vlastně už nebyla tak důležitá a nakonec šlo tedy už o peníze a o co se s tím stalo. Ptám se tedy, tedy vás všech třech. Zda by bylo třeba odstranit omezenou odpovědnost tam, kde někdo jednal nerozvážně, eh, neeticky. Myslíte si, že retrospektivně bychom mohli odstranit takovou od, eh, eh, omezenou odpovědnost, že možná by se lidé potom zamysleli a nepouštěli by se do věcí, do kterých se teď pouštějí. Pane Barkre, konkrétně bych se vás zeptal na financování politických stran, konkrétně ve Spojených státech státech. A zda to eh, vede k tomu, že potom lidé mají různé svoje kamarády v kongresu a možná, že i my v Evropě bychom se touhle věcí měli více zabývat. Mě by tady moc zajímalo, co byste k tomuhle řekl. Já jsem zaznamenal také, co jste říkal o těch podvodných, eh, o takových skořápkách, korporacích, fiktivních korporacích, za nimiž se někdo jiný skrývá. Já jsem ale docela eh, šokován tím, jak ta ustanovení hospodaření a auditech byla rozměněna. S nimi přišel um, pan um, komisař Barnier. Je tady pět, šest největších eh, auditorských společností a bylo by třeba, aby eh, to byly opravdu nejenom tedy hlídací psy, aby to byly honicí psy a ne aby z toho byly pudlíci. Myslím si, že se to zatím moc tedy rozmělnilo, protože si myslím, že audit by měl sehrávat důležitou úlohu. Kolik byl Newton Dan? Děkuji. Ten pan kolega Newton Dan. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem vystupujícím za velice zajímavá vystoupení. Problematika je to docela komplikovaná, máme málo času, proto bych poprosil o kopie těchto vystoupení v písemné podobě. Určitě bych si ještě rád později pečlivě prostudoval. Teď mám otázku na pana Bakera. Naše delegace příští měsíc vyráží do Washingtonu. Nevím, jestli byste nám nedoporučil někoho, s kým bychom se měli sejít, koho kontaktovat. A druhá otázka, chci se zeptat, zda to, že máte ve Spojených státech FBI, ehm, zlepšujete nějak naši, vaši pozici a situaci? Měli bychom mít takovou přeshraniční policejní složku, takové FBI i tady v Evropské unii? Myslíte, že by nám to pomohlo řešit tu přeshraniční trestnou činnost? Zajímal by mě váš názor na takový krok. A k paní Bramlet, to, co jste říkala, je velice zajímavé politická vůle je skutečně klíčová a to je také ten problém. A já se vás chci zeptat, zda bychom do budoucna mohli udělat něco s tím, že internet dal vlastně lidem obrovskou moc a sílu v celé řadě oblastí a hodně to souvisí s otázkou transparentnosti. Tak se chci zeptat, ta vaše organizace dělá něco proto, abyste informovali lidi o tom, že se jaksi i zneužívá internet, že by tady měla existovat nějaká pravidla. A pak na všechny řečníky mám otázky, zda byste nám mohli doporučit nějaké kroky pro komisi, pro Unii, co konkrétně bychom mohli udělat jakožto Evropská unie. Děkuji. Very much. Děkuji, pane Newtne Dané. A nyní dávám slovo panu Cortesu Lastrovi. Máte dvě minuty, pane kolego. Ano, děkuji velice stručně, pane předsedo. Chci poděkovat všem vystupujícím. Děkuji za vystoupení. Samozřejmě, že budeme pečlivě analyzovat jejich vystoupení pro naši práci. Já bych nejprve začal pozitivní věcí a to, že ta současná ekonomická krize, kterou v EU prožíváme, teď tyto globální problémy a výzvy eh, staví hodně do popředí našeho politického programu. A myslím, že tím tomu přispívá vlastně ta současná ekonomická krize, kterou prožíváme. Teď ještě jedno za, eh, zamyšlení. Řešíme zde globální problém, který se dotýká milionů lidí, souvisí s tím nové technologie, jakož o tom mluvil pan eh, Baker, že dříve existovala hrstka eh, daňových rájí, teď jsou jich tisícovky, takže je potřeba nějakým způsobem sledovat tento technologický vývoj. Ale pak je tady ještě jedna věc. Celý ten technologický vývoj by byl k ničemu, kdyby tady neexistoval určitý právní rámec, a tady se chci vrátit k jedné věci, která mi přijde nesmírně důležitá, a to je ta politická vůle, o které jste hovořili. Kdyby nebylo politické vůle bojovat eh, s touto trestnou činností, s, s obchodováním s drogami, zbraněmi, s korupcí, Eh, kdyby tady nebyla ta politická vůle bojovat s těmi stínovými finančními systémy, nedostali bychom se pochopitelně nikam. Takže eh, chci říci, a tím vlastně reaguji na to, co řekla komise, že je potřeba zajistit tu politickou vůli a následně určitou odpovědnost a na základě toho se pokusit upravit současný právní systém a legislativu pro boj s korupcí. My jsme se nedávno sešli v Mexiku, kde jsme absolvovali zasedání k tomuto tématu. Eh, zaměřovali jsme se eh, na latinskoamerické eh, země a tam jasně vyplynulo, že nemáme dostatečné nástroje v jednotlivých zemích pro to, abychom mohli sdílet informace, vyměňovat se informace a Těžko se bojuje s takovýmto globálním fenoménem, pokud jsou ty nástroje, které jsou k dispozici, velice roztříštěné. A ještě jedna věc k zamyšlení, mluvil o tom pan Baker. Jednáme zde o záležitostech, které jsou eh, velice důležité a důležitou složkou boje s, tímto, s touto trestnou činností jsou také dostatečné tresty. A myslím, že nad tím bychom se měli zamyslet. My jsme se nedávno sešli s Transparency International, bylo to před několika měsíci a e, vyplynulo z toho jednání, že na Severní Ameri- v Severní Americe e, mizí miliony eur, není možné je v podstatě vůbec e, dosledovat a to vše kvůli tomu, že existují právní mezery v současném systému legislativním i finančním a bankovním. Samozřejmě, že na tom je potřeba zapracovat a tyto systémy upravit tak, aby nám pomohly bojovat proti této trestné činnosti, proti korupci. A ještě jedna otázka, poslední otázka nakonec. Myslím si, že současná krize, vracím se na začátek svého vystoupení, nám vlastně umožňuje uvědomit si, jak důležitý je tento problém v našem politickém programu. Měli bychom bojovat proti daňovým rájům a zde se prám, kde začít. Kde začít, když chceme bojovat proti daňovým rájům, protože ten současný boj ehm, vidíme, že by měl být globální, ale jak dosáhnout toho, aby byl také úspěšný. Pan předseda, děkuji. Nyní paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, už, jakožto zpravodajka pro výbo, ve výboru pro občanské svobody pro problematiku praní špinavých eh, peněz se ještě sama musím rozebrat v tom, na co přesně se ve své zprávě zaměřím. Proto mě velice zaujaly vaše reakce a vaše poznámky, pane Baker, k tomu, co jste říkal o praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových podvodech. Eh, v podstatě jde o to, že se do té této trestné činnosti zapojují ty tež subjekty a pokud budeme potírat eh, praní špinavých peněz, tak zároveň by se nám mohlo podařit potírat eh, také oblast daňových podvodu. Já jsem z Nizozemska a náš parlament eh, právě řekl, že už nebude nadále možné používat eh, slovo daňový ráj, to se vyřadí z legislativy. Na to bych eh, se tedy vás chtěla zeptat. Pak ještě jedna otázka týkající se toho, že po teroristických eh, útocích na Spojené státy, po té nové teroristické legislativě, došlo k tomu, že utlačující režimy použili prvky západní legislativy pro větší útlak eh, svého vlastního obyvatelstva, ať už si jako příklad vezmeme Zimbabwe, Egypt, eh, pokud jde o eh, legislativu o financování nevládních organizací ze strany zahraničních subjektů nebo organizace jako Islamic Relief mají potíže při převádění svých prostředků v rámci humanitárních projektů z Evropy do zbytku světa. A zde se chci zeptat, jak zajistit, abychom s přísnější legislativou pro boj s terorismem a praní špinavých peněz zajistili určitý manévrovací prostor pro občanskou společnost, aby mohla fungovat. Děkuji. Děkuji, Judith, a nyní přesuneme diskuzi obráceným směrem, to znamená ne z Portugalska do Nizozemska, ale z Nizozemska do Portugalska. Ana Gomes má slovo, prosím, máte slovo. Uh, thank you. Uh, I think... Děkuji. Někteří kolegové hovořili o politické vůli. To, co, co vysvětluje nedostatek politické vůle, nebuďme naivní, je to, že prostě uh, politici, ne samozřejmě všichni, ale mnozí jsou vlastně zapojeni do zájmů e, ekonomické trestné činnosti a podobně a proto jak si odolávají kriminalizaci těchto aktivit. U nás v Portugalsku se hrozně diskutovalo a jsou tam velmi dobré právní záminky, proč říkat, že eh, by eh, bylo porušeno eh, právo nebo ten princip prezumpce neviny a podobně. A problematická problematika daňových eh, úniků eh, je zásadní a v případě eh, jaksi těch korumpovaných a korumpujících, tak oni to prostě schovávají e, v daňových rájích a e, to se netýká jenom Kajmanských ostrovů. Podívejme se na Kypr. Všichni jsme tady a všichni vědí, že Kypr funguje jako daňový ráj. A opatření, která jsou, byla přijatá tento víkend, neměla za cíl zastavit e, tuto aktivitu, kdy Kypr eh, je daňovým rájem pro ruskou mafii nebo pro portugalské a jiné daňové úniky. Ve Spojených státech, já se chci zeptat pana Bakera, eh, jak eh, hodnotíte samozřejmě tu významnou práci, která byla realizovaná ve, ve Spojených státech v souvislosti s Delawarem? Já jsem jela vlakem z Washingtonu do New Yorku a tam se zastaví v Delawareu a tam jsou všechny evropské banky kolem nádraží a a zřejmě to nemají žádný rozumný důvod. Delaware je obrovský daňový ráj, jak každý ví i takzvané slavné nebo známé banky v Evropě. Nizozemsko, tady kolegyně hovořila o Nizozemsku. Nizozemsko je daňovým rájem pro portugalské firmy, které prostě se stěhují do Holandska, aby se vyhnuli daním, nejenom daním, které by platili v Portugalsku, ale proto, aby nemuseli Eh, přihlašovat eh, finanční transakce, které eh, dělají v Číně. A spolupráce třeba s Londýnem máme velkou kauzu, o tom hovořím, kde je nějaký problém soudní spolupráce s Německem, která, které tam jsou, někdo už je odsouzený Eh, v, v Německu nebo jinde za korupci, ale eh, v Portugalsku tehdy ten zodpovědný ministr byl pan Barroso a v důvod, proč to nefunguje, je, že nespolupracují britské finanční úřady, které by měly pomáhat s vysledováním těch peněz takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte. A možná by taky komise mohla říci, jak eh, si stojíme, co se týče směrnice o úsporách, což by mělo pomoci sledovat tyto finanční transakce, ale pokud já vím, tak eh, toto blokuje ne náhodou Lucembursko a Rakousko. Děkuji. Paní Weiler. <clears throat> Ehm, Děkuji, pane předsedo. A vážení experti, vážení kolegové, než položím své dvě otázky, chtěla bych upozornit na to, že někteří kolegové tady říkali, že toto téma je na pořadu jednání taky díky nám a my bychom mohli a měli pokračovat, měli bychom e, se mm, podívat, jestli směrnice pana Barniera se posílí nebo zředí. A já mám pocit, že tady napříč politickým spektrem zazněly různé připomínky, hovoříme o čtvrté reformě směrnice o praní špinavých peněz, ale existuje celá řada směrnic, o nichž rada jedná a my musíme klást důraz na to, aby se zpřísnili. To je to, co můžeme pro Evropu udělat. A teď bych chtěla eh, se podívat trošku mimo Evropu a položit první otázku. Zaznamenali jsme, že špraní špinavých peněz, korupce a organizovaný zločin spolu úzce souvisejí. Ale eh, nejenom v souvislosti s krizí, kterou teď máme, ale v rámci krize se to zhoršuje. Někteří investoři si kladou otázky, hledají ty daňové ráje a organizovaný zločin také hledá eh, nové obory. Víme třeba v rámci mafie, že se zaměřuje na nová odvětví oproti minulosti a to ekonomická krize zhoršila. Některá odvětví zmizela, ale jiná se objevila. A nyní, co se týče Afriky, jak vypadá situace? Eh, chci se zeptat, jestli finanční krize měla také dopady na strukturu eh, praní špinavých peněz a korupce v Africe. Víme, že ty dvě hlavní mocnosti v této oblasti se snaží hrát svou roli na jedné straně e, Spojené státy, na druhé straně Čína. A mě by zajímalo, jestli ekonomická krize v Africe situaci zhoršila a co můžeme udělat pro to, abychom tomu pomohli. A další otázka se týká toho, co říkala paní Bramlet o bankovních účtech. Je pravda, že s tímto mobilním neformálním bankovním systémem se těžko dokazuje praní špinavých peněz. Co si myslíte, že by bylo možné udělat, abychom na to reagovali? Podle toho, co jste říkala, ve velkých městech je čím dál větší industrializace a je tudíž jasné, že zaměstnavatelé platí eh, zaměstnancům přes nějaký bankovní účet v zemědělství. Máme dobrý příklad v Ázii, třeba kdy před pár lety bankovní operace byly omezené, víte, k čemu došlo v Myanmaru, z důvodů, které s tím nesouvisejí, ale prostě musel vzniknout bankovní systém. A tak jsme doufali, že tímto způsobem se skoncuje s korupcí. A já doufám, že se z toho nestane trh pro braní špinavých peněz, ale vlastně vytvořila se infrastruktura, která umožnila prostě běžné bankovní transakce. A chci se zeptat, jak chcete postupovat v Africe, v industrializovaných městech by to asi šlo, ale na venkově, jak to bude a jaké máte záměry a plány? Eh, takže já sám bych taky chtěl položit otázku našim řečníkům eh, dejme tomu, že se stanou tři věci, které jste tady uváděli. Jeden hovořil o důkazech, vy chcete eh, zabránit fiktivním bankám eh, v provozování svých aktivit a paní Bramlet chce skoncovat s primárním a, s rozlišováním primární a sekundární trestné činnosti a chci, aby se k tomu přistupovalo jako k jednomu celku. Takže moje otázka zní, co bude dál? Kterou část eh, té fiktivní eh, ekonomiky, která část fiktivní ekonomiky se přesune do eh, řádné ekonomiky a a nevím, kdo z když z komise někdo by chtěl se um, z, chtěl odpovědět na otázku týkající se té eh, dotazované směrnice, ale mm, teď je možná čas, abychom vrátili slovo řečníkům. My bychom v 10.45 měli skončit tento blok, takže vás poprosím, abyste byli velmi struční a eh, každý jste si vzali pět minut. Budeme postupovat ve stejném pořadí. Děkuji, eh, pane předsedo, za tyto otázky. Je to opravdu široká škála, nedokáže odpovědět na všechny. První otázka, vzhledem k tomu, že máme všeho všude čtvrt hodinu. To ustanovení myslím, nevysvětlené bohatství a jeho kriminalizace, kde je to tedy už zapracované do legislativy. A kdyby tomu tak bylo a kdyby se to také opravdu stíhalo, zda by to mělo skutečný dopad na řešení korupce ve státní správě. Podle zkušeností z Hongkongu já si uvědomuji, že eh, to možná není zrovna um, něco, co by poukazovalo na úroveň eh, korupce jinde, ale tady to byl velký nástroj pro přerušení cyklu korupce, tam, kde nebyl rovnou přímý důkaz korupce. Uh, v té části světa, v níž já působím, to znamená v jeho východní Evropě, si myslím, by to mělo mírnější, skromnější dopad. Určitě by to bylo užitečné, ale ten dopad by byl skromnější. A proč? Proto, že tady jsou pořád problémy co do právního státu jako takového, co do nezávislosti eh, prokurátorů a nezávislosti soudů. Nicméně je to princip, eh, za který se velice přemlouvám a to určitě v kandidátských státech, protože si myslím, že by to pomohlo jejich prokuraturám, které jsou pod velkým tlakem, aby e, získali zprávy o korupci, protože nikdo tam nechce nic říkat, zejména v malých zemích, kde každý zná každého dalšího, tak nikdo není ochoten o korupci hovořit. Tam státní zástupci jsou opravdu pod pod eh, tlakem a často se to musí řešit v rámci trestního činu zneužití úřední pravomoci a to není právo korupce. Já eh, si dovolím v posledních eh, okamžicích, které má, eh, reagovat na to, co říkal pan Mitchell, protože samozřejmě Spojené království má mnohé legislativní akty podobné jako Irsko. Mluvilo se tady o té kanceláři, která řeší kriminálně nabitá aktiva a jedná se tady o obrácené vlastně důkazní břemeno. My ve Spojeném království máme tříúrovní systém. První je trestní stíhání, jednání a tady potom se vezme, odbere hodnota eh, eh, eh, majetku, která odpovídá tomu, co se zpronevěřilo nebo získalo, nebo prostě něco, aby zůstalo to, co odpovídá životnímu stylu. Dejme tomu, že se předpokládá, že něco je produktem trestního eh, stylu života a je pak na tom člověku, aby to dokázal, že ne. A po, i pak je ještě možná občanskoprávní konfiskace, pokud tohle nefunguje. A v tom případě je třeba na základě eh, eh, rovnováhy pravděpodobnosti, že se jedná opravdu o majetek získaný nezákonně a může jít o různé trestné činy. A pokud to také nefunguje, pak lze se uchýlit k třetímu režimu a to je daňový systém. Čili vlastně holistickým způsobem přistupujeme k výtěžkům ze zločinu. Pak je tady věc, kterou bych pojednal možná trošičku provokativně. Já jsem se díval na ten návrh zprávy a já sám provozuji trestní právo právo, protože já sám jsem žalobce. Mohu okamžitě říci, že já tady jsem za sebe, nikoliv za prokuraturu. Nicméně já mám takovýto pocit. Pokud eh, máme co dělat eh, s právním státem, pak vždycky budeme trošku pozadu za organizovaným zločinem, protože jediní odborníci na praní špinavých peněz jsou ti, kteří se tím zabývají, kteří to dělají, kteří se toho dopouštějí. Ti vždycky budou dostatečně chytří a vynalézaví, efektivní a jsou zranitelní pouze v dvou ohledech. První ohled je, že se jedná o poměrně malý počet jednotlivců, kteří jsou do toho zapojeni. A druhý ohled je velká hodnota peněz, které se snaží přesouvat po celém světě z místa na místo. Já si uvědomuji, že možná ne všichni budou se mnou souhlasit, ale mě vždycky jakožto prokurátorovi připadá, že my jenom tady můžeme zachytit jenom omezenou část spolchaných trestních činů. To vyplývá z demokracie, z právního státu. Dejme tomu, že zachytíme 10%, možná, že některým zemím se to daří lépe. A co se tedy stává s tím zbytkem, s těmi 90%, které jsou tady pořád v oběhu? A já si myslím, že výbory se tímto dostatečně, výbor se tím dostatečně nezabývá. Mohou si uvědomit, proč. Samozřejmě eh, můžete eh, čerpat eh, svědectví z řady zdrojů. Ovšem hovoříme o budování kapacit, o harmonizace legislativy, o tom, jak fungujeme mezi jurisdikcemi EU FBI versus FBI například, co si jako FBI v Evropské unii. To je zajímavé, ale co by fungovalo na ne trestní úrovni. Co můžeme dělat, abychom zabraňovali toho, aby, tomu, aby docházelo k této trestné činnosti? A co děláme hlavně, abychom přerušovali, porušovali tyto sítě, abychom eh, abychom porušovali, přerušovali ty toky peněz. Například legislativa proti praní špinavých peněz má velké silné na mechanismy inspekce, e, zprávy, může se týkat například o e, zprávy, které by museli podávat díleři automobilů. A něco vlastně dost podobné mezi jurisdikcemi, ale i když to máme, tak například makléři, realitní makléři, jejímiž rukami prochází obcházejí miliardy, aspoň v Londýně, ti žádná hlášení nepodávají. A já si myslím, že řešení by mohlo být někde v tomto smyslu. Na základě spravodajské činnosti se snažit vystupovat tyto kriminálně nabité e, toky. Pokud tedy nemůžete stíhat rovnou, tak použít spravodajskou činnost, aby se vytipovaly tyto toky prostřednictvím inspekce této činnosti, což je eh, v rámci zákona. Já jsem vinen tím, že jsem přece jenom eh, překročil čas, omlouvám se, ale nemohl jsem tomu odolat. A teď má slovo pan Baker. Ano, ano. Eh, Nejprve k vašemu dotazu. Já bych jenom vysvětlil, že já jsem eh, rozhodně pro systém eh, volného trhu. Já jsem eh, se zabýval biznesem na celém světu, než jsem začal hovořit v tomto, pracovat v tomto think tanku. Já jsem naprosto pro volný po kapitánu, pro, konver, kapitálu, pro konvertibilitu. Pokud je to všechno legální, mě ale už fascinuje dlouhou dobu právě ta ilegální komponenta pan Mitchell, není žádný důvod, proč by eh, korporace se nemohly zodpovídat ze své činnosti podle jednotlivých projektů. S tím se nakonec používá v zákoně do Frank eh, korporace eh, si možná na to někdy stěžují, ale není důvod, proč by se to nedalo dělat. Oni si také často stěžují, že musí vyúčtovávat svou činnost podle jednotlivých států a zase není důvod, proč by se to tedy nedalo dělat i podle jednotlivých projektů. Máte naprosto pravdu, když jste zmiňoval ty společnosti s ručením omezením. My jsme vlastně obrátili na hlavu, co se tím myslí. My jsme se dostali až k bodu, kdy ručení omezené v podstatě zajišť, obsahuje také tajemství školství, což rozhodně před dvěma lety eh, eh, omezené ručení nemělo znamenat a nemělo by to být ani dnes, aby ta tajemnost byla aspektem při vytváření korporací jako společností s ručením omezením. Také máte pravdu v tom, co říkáte o auditorech. Ty třeba vidí příklady vyhýbání se daňové činnosti na auditorských eh, účtech. Vidí to často, ale nejsou povinni k tomu přihlížet v auditu. My jsme doporučovali v mnoha rozvojových zemích, aby se toto dodalo jako požadavek, že auditorská firma, když vidí důkazy, pak by to musela také poznamenat na svém, ve svém zprávě. Pane Newton Dunk, samozřejmě můžeme si pohovořit o delegaci, která pojede do eh, z Washingtonu, zda by EU měla vytvořit přezranční policii. Tomu se radši vyhnu, protože já na to nemůžu odpovědět, ale Rád bych přešel k vašemu dotazu, týká se to doporučení a také tomu, co vy, pane Lastra, paní Komešce, jste říkali konkrétně o daňových rájích jak eh, snížit eh, činnost daňových rájů. Myslím si, že nesmíme útočit na jejich suverenitu. Oni mají právo na existenci, ale musíme zaútočit na dvě věci, které jim umožňují podnikat tajemství a skrývání eh, korporátních zisků eh, když by eh, se z toho odvzalo to vlastnictví, komu to patří, kdo je beneficient a kdyby korporace musely podávat hlášení podle státu, pak by se vlastně vyloučila většina důvodů, pro jejich existuje, protože hlášení podle státu, což vy máte tady na stole v Evropské unii jako návrh, pak, pokud se to bude dělat, tak to může přispět k tomu, aby eh, se vlastně hodně podkopali. A pak tedy, aby bylo jasné, kdo je beneficientem. A pak eh, eh, vlastně používání daňových rájů může do značné míry odpadnout. Čili hlášení podle zemí a deklarace beneficientů, praní špinavých peněz a vyhýbání se daňové povinnosti, to je k tomu velmi blízké. Manévrovací prostor pro nevládní organizace, ano, je to problém, vidíme to v Egyptě, vidíme to v jiných zemích a rozhodně se tomu musíme věnovat pozornost a musíme se také zabývat zneužíváním nevládních organizací, eh, co se financování týče. Nizozemsko. Lon, Londýn, Delaware. Opravdu, to jsou daňové ráje. Máme více maskovaných korporací ve Spojených státech než kdekoliv jinde. A to proto ve Spojených státech my děláme, e, zřizují se firmy na úrovni státu. Neexistuje něco jako federální korporace ustavují se na státní úrovni a všechny se maximálně snaží konkurovat Delaware. Takže teď máme více než 40 států ve Spojených států, které umožňují vytváření eh, korporací. Dělají to agentury pro ehm, zřizování společností a jenom vlastně ti jednotlivci vědí, kdo je, eh, komu to patří, kdo je za tou společností, což je přímo eh, smrtící brána pro činnost eh, orgánů eh, činných trestném činí, eh, řízení. To je hrozně poškodilo, to je třeba změnit. A vedení v těchto otázkách se teď přesouvá do Evropy a doufám, že tomu tak bude i nadále. A mnohokrát vám děkuji za ten problém Afriky. Já jsem žil v Africe 15 let a pořád mám k tomuto kontinentu velice blízko. Afrika je je tou částí eh, světa, kde otázka nezákonných finančních eh, eh, toku je členem, je předmětem velké pozornosti díky také tomu, že je tady OSN a že tady speciální orgán OSN vede to bývalý prezident Jižní Afriky, tam byl Geky a jedná se o to, aby se řešil únik finančních toků nezákonným způsobem z kontinentu. A aby se to dělalo na širokém základě. My jsme dělali zprávu před třemi roky o Africe a teď brzy už budeme mít další zprávu, kde budeme analyzovat nezákonné toky z Afriky. Děláme to spolu s, Afrikou, s Africkou bankou pro rozvoj a už brzy to bude zveřejněno. Pak ty fiktivní společnosti a co dál? pokud eh, budou eh, muset přestat fungovat, eh, Samozřejmě, že ty, které nejsou zákonné, tak se nepřesunou do legitimní ekonomiky. Ty, které jsou někde tak na kraji, mezi, tak rozhodně se do ní přesunou, takže my některak neohrozíme ekonomiku. Vy jste se, já jsem se vás ještě ptal, na to, co se děje ve Spojených státech, to je hrozná věc, co se děje uznávání společnosti jakožto eh, osob a umožnění eh, korporacím financovat politické kampaně. Jakmile eh, soud přijal toto rozhodnutí, tak se objevila hned korporace v Marylandu, která začala kandidovat na politický úřad, což samozřejmě nešlo, to nebylo zase dovoleno, ale jenom abych ilustroval absurditu eh, tohoto zákona. Eh, financo, korporantní financování eh, voleb je obrovským problémem. Tady ehm, padla taková poznámka, že v mnoha případech politikové vlastně jejich, že si kupují jejich věrnost prostřednictvím tohoto mechanismu, jímž korporace finančně přispívají. Čili ano, a teď eh, paní Bramlet, prosím. Thank you very much. Děkuji. Já budu stručná, abych se vešla do přiděleného času. K tomu, co říkal pan Vandemír, vyjádřila bych se k té eh, stabilitě. Vy jste říkal, že se soustředíte především na boj s drogami. Uh, Minulý týden komise UNODC pro drogy, respektive většina jejich členů, rozlišovala jasně mezi praním špinavých peněz a obchodování s drogami a e, Hovořilo se jasně o tom, že praní špinavých peněz musí být vždy součástí boje s e, drogami takže to by možná bylo dobré uplatnit i zde. Pokud jde o posilování regionální spolupráce, tak existuje řada platform už nyní, zejména v Latinské Americe a zejména jde o vymáhání majetku a finančních prostředků. Existuje neformální síť pro vymáhání majetku existující na základě sítě Karin, kdy sekretariát je v Europolu. Eh, Karin má víc než 65 pozorovatelů, především z evropských států, ale rozšiřuje se to Takováto síť funguje i v Jižní a Severní Americe, eh, například v Jižní Africe je sítě Erinza. To znamená, že lidé z praxe, to znamená vyšetřovatelé, státní zástupci, zástupci mohou spolupracovat, sdílet informace, vzájemně se proškolovat, pokud jde o vymáhání a konfiskaci majetku. Existují další podobné systémy, které jsou členským státům k dispozici a které určitě usnadňují spolupráci v rámci boje proti špin, praní špinavých peněz. Co se týče nevládních organizací a zneužívání těchto organizací pro účely praní špinavých peněz. Ano, takové případy určitě existují, kdy jsou například charitativní organizace využívány teroristickými organizacemi pro financování terorismu či praní špinavých peněz a v podstatě eh, jde o to, že státy v takových případech nemají dostatečnou legislativu a dostatečné orgány dohledu, aby monitorovali fungování podobných organizací a charitativních združení. E, My jsme hodně hovořili o politické vůli tady na dnešním zasedání a to je skutečně důležitá věc. Pro nás je to velice důležité v OSN, kdy přední představitelé OSN spolupracují s předními představiteli států a hovoří především o um, politické vůli. Uplatňují se sankce proti státům, které nedodržují zásady výboru FATF. Existuje eh, takový seznam států, které nesplňují požadavky. Určitá opatření tedy fungují již nyní, uplatňují se a vidíme také snahu jednotlivých vlád eh, tlačit na vlády dalších států, aby se řídili dohodnutými pravidly proti praní špinavých peněz. Co se týče občanské společnosti a možnosti fungování eh, občanské společnosti v rámci stále přísnější právní legislativy pro boj s terorismem, my si toho jsme velice dobře vědomi a v našem ředitelství, které odpovídá za uplatňování rezoluce 1373 se snažíme zajistit, aby subjekty občanské společnosti mohly v rámci současné přísné legislativy dobře fungovat. Máme pracovníky v OSN, kteří se této problematice aktivně věnují. OSN také spustilo globální program pro spolupráci s členskými státy v rámci jednotlivých regionů, kdy zdůrazňujeme um, problematiku zneužívání charitativních a jiných nevládních organizací. A ještě bych poukázala na jeden model. Spojené království má komisi pro charitativní organizace pro Anglii a Wales a mají tam velice zajímavý, dobrý postup pro ty kvazy nevládní organizace a tyto postupy se začínají uplatňovat také v práci OSN. Tato komise Walesu a Anglii je pro nás velkou inspirací. Pokud jde o eh, bankovní účty, tak eh, některé věci se velice obtížně regulují, například eh, systémy Gambie a Senegalu, které jsou využívány společností Total kdy neexistuje žádný požadavek pro eh, zaregistrování, pokud chcete využívat elektronické transakce tohoto systému. V řadě případů ta regulace přitom není nijak obtížná, kdy stanovíte požadavek regulace, registrace, dokládání totožnosti uživatelů a tak podobně. Pokud se to uplatňuje systematicky, pokud proškolíte finanční inspektory, tak eh, může dojít ke zlepšení a tomu pomáhá i naše organizace v rámci eh, OSN, tedy UNODC. A myslím, že to je ode mě vše. Děkuji vám. Děkuji. Dostali jsme se na konec eh, rozsáhlé a velice zajímavé diskuze a já předám předsednictví panu Newtonu Danovi a panu Martinézovi, kteří budou předsedat další části, takže dovolte několik mm, teď minutek, abych předal slovo mojí spolupředsedkyni paní eh, Žoli. Merci beaucoup. Děkuji. Jménem Výboru pro rozvoj bych chtěla říci, že žádná jiná otázka není tak stěžení pro osud rozvojových zemí jako otázka daňových rájů a boj proti praní špinavých peněz. Nacházíme se v situaci, která je kritická a očividná, kdy jsme vězni vlastně systémů, které jsme vytvořili. Vidíme to pokrytectví, vidíme Kypr. Co to je Kypr? Co to je daňový systém v Nizozemsku. To je naprosto pokrytecké. My chceme obchodovat s ruskými penězi, které jsou jenom ukradené ruským lidem. My jsme k tomu ochotní a i dnes, kdy se ten systém hroutí, tak bychom radši nechtěli Rusy zneklidňovat proto, aby ten tok ilegálních peněz pokračoval. Vidíme, že nizozemský daňový systém, který tak škodí rozvojovým zemím, vzniknul právě proto, aby to umožňoval, proto, aby se nemuseli platit daně v těch zemích, které mají eh, zdroje na to, aby zvyšovali podíl akcionářů v těchto zemích. A to platí i pro city. Takže okamžik pravdy přišel a odpovědnost je v rukou Evropské unie. My můžeme nyní tuto otázku vzít vážně, otázku, která tolik ublížila tolika zemím a konečně můžeme vytvořit regulační systém, který bude seriózně fungovat, to znamená povinnost oznamovat po jednotlivých zemích, o čemž už bylo rozhodnuto, povinnost eh, automaticky oznamovat eh, prostředky uložené na účet, jehož z, z které země tedy ten vkladatel pochází. Eh, já nemohu nezmínit ještě Afganistán, který je obětí jak korupce, tak praní špinavých peněz. A není to chybou eh, nedostatečného výkonu, nedostatečných vědomostí, ale je to důsledek chamtivosti a vůle obohacovat se na úkor populace. To je příčinou té situace. Ve věci kabulské banky, ta zpráva, jak jsem vám říkala, vysí na mých webových stránkách, afgánský prokurátor požádal o spolupráci Eh, offshoreová střediska. Oni požádali o spolupráci Dubaj. Eh, týkalo se to několika stovek milionů dolarů. Požádali evropské země, požádali Francii o spolupráci a nedostalo se jim odpovědi a není to z nedostatku vědomostí. Je to proto, že pro tyto offshoreová střediska je právě důležité, že nespolupracují a my na to už desetiletí kýveme. My už nesmíme nadále takový systém akceptovat. Je to systém nespravedlivý, koncipovaný proto, aby se někteří obohatili na úkor všech ostatních. Děkuji, Evo. A nyní předám slovo panu Martinézovi, který bude tedy předsedat druhému, moderovat druhý blok.

Dámy a pánové, dobrý den. Budeme pokračovat s naším slyšením, které máme naplánováno na dnešní dopoledne. Máme tady kolegy i naše řečníky, pozvané hosty a je mi velkou ctí předsedat eh, jako místo předseda parlamentu, ale také za výbor pro rozvoj, kde už dlouho pracujeme na této problematice. Je mi tedy ctí předseda druhému panelu tohoto slyšení, které se věnuje eh, které se věnuje korupci a úplatkářství v případě veřejné zprávy a úředníků v rozvojových zemích, ale myslím, že to můžeme zohlednit na veškeré eh, úředníky a také politické funkcionáře a zástupce veřejných eh, zpráv všech zemí. Budeme se teď tedy společně věnovat eh, za předsednictví, spolupředsednictví pana Newtona Dana této problematice. Pan Newton Dan působil jako kvestor Evropského parlamentu a odpovídal tedy eh, v souvislosti se svou funkcí také za transparentnost a otázku, abych tak řekl, čistoty všech činností, které Evropský parlament eh, realizoval především potom za otázku čistoty obchodních transakcí, do nichž eh, se zapojoval. Vyslechneme si vystoupení pana Saida Parta, který je ředitelem výzkumné organizace pro eh, výzkum eh, afgánské státní zprávy v Kábulu. Vyslechneme si pana Ofira Droryho z organizace Wildlife Law Enforcement, který bude hovořit o korupci, o platkářství eh, v rozvojových zemích, zejména v souvislosti s, s divokou přírodou a nakonec vystoupí paní Petra Knauer, ředitelka oddělení A organizace nebo agentury OLAF. A zaměří se především na boj s korupcí a prevenci korupce v rozvojových zemích. Dovolil bych si na úvod několik poznámek. Především eh, jsem velice rád, že Tady máme paní předsedkyni Evu Žoli, která pomohla připravit dnešní zasedání. První věc, kterou bych chtěl říci, je, že celý tento problém má globální a mnohonárodnostní povahu, tedy korupce je globálním problémem, to myslím ukázala první část našeho dnešního slyšení, kdy se hovořilo o tom, mluvila o tom i paní Žoli, která to eh, důrazně postihla, že korupce eh, souvisí především s existencí daňových rájů, s nimiž se bohužel potýkáme také v Evropské unii a prozatím se nám nepodařilo tento problém vyřešit eh, v rámci evropského prostoru. Přitom máme pocit, že Něco takového je zcela nepřijatelné v rámci komunitárního prostředí. Druhá e, věc, e, o které bych se chtěl zmínit, a která souvisí přímo s tou první poznámkou, je to, že je zjevné, že by nebylo korupce e, a korumpovaných, kdyby nebylo korumpujících. A to platí pochopitelně nejenom pro rozvojové země, ale i pro rozvinuté země. Pokud eh, jsou zde skorumpovaní eh, úředníci, tak eh, samozřejmě to znamená, že tady musí být také původci korupce, kteří mohou být mezi námi Musíme si tedy uvědomit, že mezi námi musíme hledat původ a příčinu korupce, jinak se nám nepodaří se s tímto jevem vypořádat. Důležité je tedy uvědomit se, že korumpující jsou mezi námi a právě proto se nám možná nepodařilo doposávat nastavit takové mechanismy transparence, ochrany eh, vůči korupci. Třetí poznámka, kterou bych si dovolil učinit, eh, je, že korupce má zcela katastrofální dopady na rozvoj. Já jsem si tady připravil několik eh, eh, bodů pro ta vystoupení na základě svých zkušeností tady v našem výboru pro rozvoj. Ale možná by bylo lepší, aby se všem těmto věcem k těmto věcem vyjádřili naši řečníci, ale ještě bych řekl, že dopad korupce na rozvoj je skutečně katastrofální a je především katastrofální, pokud jde o rozvojovou spolupráci. A tady e, jsem zvědav, co nám bude řečeno o Afganistánu. Zkušenost má i paní e, předsedkyně Jolie i my eh, v rámci výboru pro rozvoj s tím máme velké eh, zkušenosti. Slyšeli jsme o těch 900 milionech dolarů, které v podstatě zmizely. Mm, zapojen do um, situace byl i uh, vlastně viceprezident země a Teď eh, je tedy ta otázka, zda dojde k soudu, trestání a odsouzení Čech eh, zapojených. Eh, je potřeba řešit takovouto skandální situaci, k níž došlo a pokud takovéto skandální případy nevyřešíme, je jasné, že se budou objevovat další a, a další. Takže eh, uvidíme, eh, o čem nás bude informovat eh, pan Parto. Já doufám, že dojde k mobilizaci všech zainteresovaných, aby se podobné skandály neopakovaly. A poslední věc, kterou chci říci, Chtěl bych se s vámi podělit o jednu um, myšlenku. Já tady nechci um, jak si propagovat žádnou organizaci, nebudu tady nikoho jmenovat, ale na druhé straně jsem trochu uh, skeptický když se ovšem podíváme na statistické údaje, pokud jde o země, kde je korupce výrazná, tak vidíme čísla neskutečná, neuvěřitelná, protože nejskorumpovanější země na světě jsou ty státy, které Evropská unie představuje jako své hlavní partnery pro rozvojovou spolupráci. Jsou to naši hlavní partneři, s nimiž jakožto Evropská unie spolupracuje jako základní eh, hlavní dárce rozvojové pomoci z našeho Evropského rozvojového fondu. Takže když se podíváte na tu klasifikaci zemí, kde skutečně ta korupce nejrozsáhlejší, ukazuje se, že jsou to naši přední eh, partneři ze zemí AKT tyto země s výjimkou některých karibských států, které jsou řekněme v druhé a třetí linii, tak jsou tam africké země, s nimiž spolupracujeme a které jsou skutečně v té první řadě v té druhé řadě tam najdete možná jednoho, jeden, jednoho zástupce, jeden stát, ale v té první skupině těch nejdůležitějších partnerů tam je na 20 států a já bych se velice rád vyslechnul komisi, zástupce komise, abychom si mohli říci, jak je možné, že naši partneři v rámci rozvojové spolupráce jsou země, které jsou nahlášeny jako země, kde je masivní korupce, která vlastně pronikla úplně všude. To samozřejmě je výzva i směrem k nám, pro nás všechny, výzva, kterou bychom měli nějakým způsobem řešit. Takže to jsem chtěl říci na úvod našeho kulatého stolu, té druhé části e, slyšení. Můžeme se zamyslet eh, v druhé části také nad tím, co tady zaznělo v první části eh, diskuze, ale teď už předám slovo našim odborníkům, a následně i kolegům, předně kolegovi Newtonu eh, Danovi, aby rovněž toto téma představil. Uh, you, Very... Děkuji, pane předsedo, skutečně velice stručně, protože času máme málo, už teď máme spoždění, protože ten program byl nesmírně nabitý hned od rána. Co chci říct, je podstata dnešního zasedání a práce výboru Krym a výboru pro eh, vývoj, eh, rozvoj, pardon, a já jsem velice rád, že mohu být členem obou dvou, je to, že jsou tady běžní lidé v Evropské unii i mimo ní, a kteří trpí kvůli korupci a uplatkářství lidí, jež drží moc a funkce. Jsou to běžní lidé, kteří trpí eh, kvůli lidem s privilegovaným postavením. Bohužel takováto situace panovala vždy, ale dobrou zprávou je, že toto téma eh, získává na politickém významu. V poslední době více lidí se na ně začíná soustředit a tím, jak nabývá většího politického významu, tak doufejme, že záhy budou následovat také konkrétní kroky. Myslím, že se tedy začínáme ubírat správným směrem a ačkoliv většina práce, kterou tady na dnešním slyšení odvádíme, není práce legislativní povahy, jde spíše o to, že formalizujeme nějaký politický názor Evropské unie ohledně toho, co si přejeme v této oblasti, tak doufám, že z toho všeho nakonec vyplynou konkrétní kroky a že všichni v tomto zasedacím sále nám mohou pomoci, mohou přispět a že i lidé, doufejme, že nás někdo dnes sledu, sleduje například po internetu, že všichni společně budeme moci přispět k lepšímu životu obyčejných lidí, kteří trpí současnou korupcí. Času máme málo, takže to je ode mě vše, pane předsedo. Děkuji. A už eh, bez dalšího zdržování přejdeme k našim řečníkům. Nejprve vystoupí pan Parto. Máte 15 minut na své vystoupení a velice se na něj těšíme. Uh, thank you very much for, um... Děkuji. Děkuji za srdečné přivítání. Doufám, že nebude zklamání po těch slovech, která zazněla na úvod. Eh, několik slajdů eh, v pdf můžete dostat, je to tady před vchodem a eh, protože ta prezentace je dlouhá a já jsem se rozhodl tady promítnout jenom pár těch slajdů. A pokud by vás zajímalo, kdo jsme, jsme nevládní organizace, jsme plně financováni v rámci projektů, Eh, pro, pro, provádíme výzkum v řadě oblastí. My jsme původně neměli v úmyslu eh, dělat nic v oblasti korupce a podobně, protože nám to připadalo příliš abstraktní. Po šesti letech jsme zjistili, že děláme jenom eh, otázky genderové a otázky korupce a protože to jsou evidentně témata, která jsou naprosto stěžejní v Afganistánu a eh, v Afganistán nyní je na druhé nejhorší pozici, co se korupce týče. V naší práci v uplynulých pěti a šesti letech jsme identifikovali čtyři pilíře, které vlastně drží systém korupce v Afganistánu. Samozřejmě vláda v tom má svou roli. Soukromý sektor z toho těží, to je prokázáno. Není zcela prokázáno, že obecně psychologie Afgánců je taková, že by byli ochotně platit eh, úplatky a to má velice dobré důvody. A v neposlední řadě a není zcela prokázáno, že by role dárců v zemi jako eh, v Afganistán, že by umožnilo jaksi lépe kontrolovat eh, výdaje. Eh, v současné době se jedná o miliardy eur, je to daleko více, než co se týkalo toho skandálu afgánské banky. To neznamená, že by všechny tyto prostředky byly vydány eh, jaksi na korupci, ale může se stát, že i neúmyslně se ty peníze dostanou do systému, který potřebuje eh, důkladnou reformu. A k tomu já se ještě vrátím a něco na toto téma řeknu. V rámci našeho výzkumu když jsme vlastně byli dotlačeni k tomu, abychom dělali něco v oblasti korupce, tak jsme udělali jednoduchou věc. Ptali jsme se lidí při různých příležitostech, jakými různými způsoby jste byli požádáni o e, uplatek. 30 nám odpověděli, existuje 30 způsobů, jak říci protislužba za službu a některé jsou opravdu zábavné. Jako třeba, a co můj problém? Nebo právo eh, tuškovného. Jak si, já, jestliže mám použít svou tušku, tak vy mi za to musíte zaplatit. Nebo jiné. Já bych chtěl zmínit různé věci, ale ty čtyři pilíře, za prvé jaksi hm, psychologie populace a dárců, za druhé tedy otázka vlády soukromý sektor zatím nechám stranou a pokud zbyde čas, tak se k tomu vrátím. Veřejnost obecně se chce zalíbit placením úplatků a nechce provokovat úřady. Po 30 letech konfliktu v Afganistánu na všech úrovních úřadů každý má pocit, že má právo zneužívat občany. To je normální mechanismus sebeobrany, který funguje a to se prostě nezmění žádnými školeními, přednáškami nebo vyprávěním o jejich právech. Lidé se prostě bojí eh, jaksi moci orgánů a úřadů jsou velmi nízká očekávání, co se týče nápomocnosti těch veřejných činitelů a, a úřadů, tak prostě jsou vnímáni, že nepomůžou, když nedostanou. Je obecná tendence minimalizovat styk s veřejnými činiteli na všech úrovních, protože vždycky z toho, jak si koukají problémy. Ehm, korupce se dělá proto, že se lidé bojí eh, persekuce, proto, aby nebyli vidět, aby, aby eh, pokud možno byli nenápadní. Když jdete na jakékoliv afgánské ministerstvo a pro něco tam jdete, tak eh, ten, kdo vás registruje u dveří, vás pošle k takovému prostředníkovi a ten prostředník řekne, kolik vysoký úředník má dostat zaplaceno za tu či onu eh, žádost nebo povolení. A může to trvat tři týdny, když to bude komisař, může to být tři dny a vy nikdy nevíte dopředu, kolik budete muset zaplatit a komu a když eh, vám řeknou pevnou cenu, tak prostě to povolení dostanete. Je to naprosto institucionalizované v Afganistánu. Co se týče mezinárodních dárců, všichni jste slyšeli o eh, termínu burn rate, všichni jste slyšeli zero-based budgeting, všichni víte, že když je eh, když jsou peníze alokovány jednotlivým členským státem eh, nebo nějakou mezinárodní organizací, tak se ty peníze musí utratit, jinak to bude mít své důsledky. A to má velice nepříznivý dopad v tom, že ten systém korupce v Afganistánu je stále vlastně udržovaný při životě. Jak to funguje? Ty peníze jsou převedeny organizaci, která poskytuje nějaké, nějakou podporu nějaké služby. Jsou to soukromé soukromoprávní organizace, je to celá řada firm, které fungují v oblasti rozvoje a ty dostávají peníze na základě přímých e, výdajů a režijních nákladů. Když nevyplatí, neutratíte ty peníze v přímých nákladech, nemůžete žádat ani o režijní, takže jejich prioritou není, aby kvalitní lidé dělali kvalitní práci v takové zničené zemi jako v Afganistánu, ale cílem je dostat lidi třeba 25 leté Eh, dívky, které eh, radí eh, afgánským ministrům jako poradkyně. A tyto peníze jsou prostě zaplaceny za přímé náklady a, a, tato, a ta organizace, která poskytuje vlastně tu rozvojovou pomoc, to může vyúčtovat, může si dál udržovat kancelář v Bruselu a, a mít stále přístup k penězům. Je to korupce? Já bych řekl, že docela jo. Existuje řada mechanismů eh, pro dárce, aby měli nějakou kontrolu nad výdaji, ale v, v, v systému, kde je všechno, eh, jak si funguje tak špatně, tak ten eh, systém dohledu nebo kontroly v podstatě není e, možné e, aplikovat, protože i ta míra vlastně toho zneužití je příliš veliká. Mnoho pozornosti se věnuje afgánské vládě a já tady nejsem od toho, abych obhajoval tuto vládu. Každé obvinění je oprávněné nebo minimálně jaksi kvalifikované, ale nesmíme zapomínat, že to je ta nejsnažší nejsnažší cíl obtížnější je zjistit, jak jsou peníze vynaložené, jak se kontroluje jejich vynakládání a jak chápat strach veřejnosti, eh, postavit se eh, orgánům a, a bojovat proti, eh, proti korupci. Oni sami tím nejvíc trpí. Takže co to celé představuje. Rekonstrukce nejenom v Afganistánu, ale v jakékoliv zemi, která má celou řadu problémů se zničeným systémem, musí být vnímána jako integrovaný dlouhodobý soubor opatření, kde to bude trvat několik generací a ne pětiletý plán, desetiletý plán nebo exit strategy 2002, e, jak to bylo kdysi myšleno. Abychom se posunuli kopředu, musíme systém pochopit a aby jsme ho pochopit, musíme si udělat své úkoly, to znamená zjistit, eh, zanalizovat si modely, které fungují a ať už v Afganiz, ať už v eh, Kolumbii nebo jinde. Každý každé ministerstvo v Afganistánu má genderové oddělení. Já Eh, nemyslím, že by eh, v západních zemích jich bylo tolik. Určitě to má svůj důvod a je to problematika genderového mainstreamingu. A eh, v každém ministerstvu jsou takzvané kontrolní orgány, protože ministerstvo je cílem všech protikorupčních útoků, ale je to velmi technokratické řešení takového problému, který se šíří jako rakovina. Je to, je to problém systémový aby se změnilo povědomí a zvýšila se důvěra v lidí v orgány, musí se do toho investovat a e, přestože e, jak si přichází peníze z mezinárodních e, organizací, tak prostě to dál funguje takto. A co se musí stát? My musíme přemýšlet o jiných způsobech řešení korupce mimo vládu. No, samozřejmě na vládě to má svoji roli, ale je třeba toto řešit i na jiných úrovních. A je to dlouhodobý proces. Je potřeba změnit ten zero-based burn rate, minulosti se hovořilo o změně e, legislativy ze státní na federální a podobně. To je složité, stojí to čas a peníze a tohle by bylo jednoduché. Pochopit, jak si kolik stojí instalatér v Kabulu, e, není tak těžké a nemusí se jim platit, nemusí se na to vydávat pětinásobek peněz, e, proto aby se zdůvodnili výdaje. Takže co s tím můžeme dělat? Eh, organizace, veři, Nevládní organizace by měly jaksi zesílit svoji roli v této oblasti, měly by být zahrnuty jako součást kondicionality. Když uvolňujete peníze pro afgánskou vládu, tak musí současně občanská společnost v tom mít svou roli. A co vy byste, jako vy občanská společnost, mohli za ty peníze udělat? Komise v rámci výzkumu. Já jsem se před několika lety v Bruselu bavil s někým, tedy eh, s sen, jaký, jaké výzkumy provádíte. My neděláme výzkum, my pouze programujeme. Ale jak víte, co máte dělat? My to víme. Já doufám, že to, co se změnilo, a doufám, že se to změnilo také díky tomu, že sedím tady. Eh, organi- je třeba organizovat kampaně, Eh, pro zvyšování povědomí i v jiných zemích, kde eh, zuří korupce, ať se taky eh, Afgánci dozvědí něco o boji s korupcí v jiných zemích, o tom, jak to vypadá v Keni, v Řecku, kde prostě jsou ti lidé potom na internetu a, a ti pachatelé jsou potom stíháni. Je to jednoduché řešení, není to tak nákladné. Eh, podporovat aktivity, jako třeba páteční modlitba je prostředek pro eh, jaksi šíření informací. Před dvěma lety jsem eh, se upozorňoval na to, že žádná politická strana nemá korupci jako svoje téma. Ono je to nezajímá a je potřeba je naučit, aby je to zajímalo organizace společných regionálních for, jako třeba Střední Asie nebo Indie, kde eh, se zvětšuje eh, občanská společnost a na těchto setkáních je možné právě využívat zkušenosti druhých a nestojí to za stolik peněz. Je třeba snížit um, Eh, vlastně opírání se o rozvojový biznis, je třeba se zaměřit na decentralizované aktivity, protože jedna firma nemá dostat všechny peníze zaměřené na vzdělávání. Těch organizací by mělo být několik, aby eh, se eh, dostali blíž tedy k terénu. Tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji, pane Parto. to bylo skutečně velice zajímavé a všechno jsme si poznamenali tady ve výboru pro výbor. A teď už dáme slovo panu Ofiru Drorimu, který má rovněž k dispozici 15 minut, aby nám představil své vystoupení a poprosím, abyste se pokusil, eh, pane Drory, skutečně do těch 15 minut vejít. Máte slovo.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 Já vlastně představuji dvě organizace. Je to propojení korupce a životního prostředí. Jedna se jmenuje LAGA a má to co dělat se zákony týkající se volné přírody, flory, fauny a druhá je antikorupční organizace. Ta se hlavně zaměřuje na korupci v souvislosti s rozvojem. Teď vám ukážu, vezmu vás na takovou projížďku, ukážu vám trestnou činnost v souvislosti souvislosti s volně žijící florou a faunou a jak to souvisí i s korupcí a organizovaným zločinem. Tudíž eh, z tohoto studeného Bruselu se přeneseme do deštného pralesu v Africe. A vidíme tady nádherná stvoření, gorily kterým hrozí vymření za 15-20 let a to vše souvisí s ilegálním obchodem. Osud eh, les, pralesního elefant, eh, slona se nevětší. Před minulý týden jsme prostřednictvím výzkumu zjistili, že jsme přišli více než o 60 těchto um, pralesních eh, Eh, slonů za poslední desetiletí a že i oni vymizí za příštích 10 nebo 15 let a to souvisí s ilegálním obchodem. Lvy. Nedávno jsme zjistili, že máme o 50 méně lví populace, než jsme si mysleli. A ve většině zemí, kde my působíme, už lvy vymřely anebo vymřou během pár příštích let. A to vše je pro, pro kvůli obchodu, co se říká nezákonnému, co se týče nosorožského, nosorožců, pardon, černý západní nosorožec. Ten již vlastně vymřel v roce 2007 zase v důsledku ilegálního obchodu. Příroda sama je cílem útoku ze strany Eh, nezákonných obchodníků. Podívejte se, jak to vypadá. Takhle, toto je tvář toho obchodu. Co tady vidíme? Tady vidíte eh, auto, jeho kufr jede z Kamerunu do, do Nigerie a vidíte, že tam jsou čtyři velké pytle s marihuanou. Nahoře je kont- kontejner eh, s kokainem a uprostřed, když se pořádně podíváte, tak tam uvidíte něco uprostřed ve plenkách a je to mládě čimpan, šimpanze. A tady vidíte, jak ten, to malé šimpanzí mláďátko bylo zachráněno a on byl naopak začen, ten převažeč, a byly tam z eh, desítky kil marihuany a kokainu. Jak se to vysvětlí? já vám mohu říci, že opravdu je to velice závazná trestná činnost, že obchodování nezákonné florou a faunou je pěti, pět, pátou nejrozsáhlejší ilegální činnost, je to organizovaná činnost a má to co dělat s nezákonným obchodováním se zbraněmi a drogami. Když se podíváte na, na pytláky, pytlácky, kteří zabíjejí slony, Tady vidíte, kolik stojí slonovina. Jedna dodávka slonovin, jedna, pardon, eh, zásilka může stát až 5 milionů dolarů. Tady vidíme, jak je to organizované. Jenom eh, my jsme měli jeden případ skutečného stímání, stíhání takového syndikátu zločinců, kteří obchodovali se eh, s lonovinou a bylo to z Kamerunu a prostřednictvím Interpolu se na to přišlo. Tady vidíme mobilní skaner, z který skaner skenuje tento velký kontejner. Napravo máme dřevo, které bylo deklarováno jako vývozní artikl z Kamerunu do Hongkongu a nalevo, pokud byste to mohli vidět, tak tam je zase kontejner, který má falešné dno a to vidíte něco daleko hustšího a tmavšího a můžete dokonce zjistit, že tam je určitý materiál a jak jste se mohli eh, dohodnout, eh, bylo to 600 23 eh, klů, 3,9 tun klů a e, jedna konfiskace představuje více než 300 zabitých slonů. Konkrétní tento e, e, syndikát to takhle vyvážel, měl tento falešný kontejner jednou za dva měsíce a měli aspoň 2 až 3 miliony zisku a zjistili jsme, že působili od 80. let, tak si dovedete představit, jaká nevratná škoda se napáchala jedním syndikátem na biodiverzitě. Tato operace zahrnovala několik subregionů. Oni vlastně najímali a koordinovali činnost stovek pytláků po mnoha zemích. Tato kriminální organizace se musela také eh, eh, postarat o vlastní ochranu. Měli velice přísnou hierarchii a eh, působili prostřednictvím skorumpovaných generálů, soudců, starostů, ministrů, poslanců ti všichni zaměstnávala tato kriminální organizace. Samozřejmě, že to má e, dopad i na jiné druhy trestné činnosti, to souvisí to samozřejmě s praní špinavých peněz a e, s obchodem s drogami přes Pakistan. Předpokládáme, že to má, mělo co dělat i s obchodem se zbraněmi, protože se recyklovaly potom zase tyhle falešné kontejnery, pak se vracely z Asie zpět zase do Africe a my si myslíme, že se asi e, dovážely v nich eh, zbraně zpět do Afriky, byť to nemůžeme dokázat. Pak tady je další případ takového zločinu. Tady máme afrického šedého papouška, velmi nevinně vyhlížející tak, ale velice lukrativní pro ilegální obchodníky. Tady vidíme klece eh, a eh, v nich by měly být asi 2000 eh, papoušků a dělá to zisk 1 až 2 miliony dolarů. A tohle to se vozilo z kameru jednou za 14 dní. To je opravdu lukrativní. A nahor, na vrši, vrcholku této pyramidy jsme zjistili, že byl generální tajemník, který měl na starosti ochranu flory a fauny. Vlastně to byl náměstek ministra. Eh, a co je ještě zajímavé u této konkrétní kriminální organizace? tam byli, tam oni neustále darovali peníze eh, vládnoucím eh, politickým stranám, takže ty jim zajistili jakýsi politický patronát. Teď se zase po, eh, trošku vrátíme a i s nadějí se podíváme na to, jaké způsoby existují pro boj proti tomu. Laga, to je první nevládní organizace, která usiluje o uplatňování zákonu na ochranu volně žijící flory a fauny. A začínali jsme od vlastně nulového počtu stíhání a první překážka, jak jsme zjistili, je korupce. Proto jsme se snažili eh, vytvořit inovativní model pro boj proti korupci, tak, aby se uplatňoval zákon a to se samozřejmě dá uplatnit nejenom na tento zákon, ale i na jiné. Může to pomoci vůbec občanské společnosti aby bylo možné tam ze zdola měnit skutečnost korupcí. Jak to funguje ve spolupráci eh, mezi vládou a mezi nevládní organizací? Ta neziskovka provádí vyšetřování a na to má mandát my máme také utajené investigátory, kteří pronikají tajně do těchto sítí a zaměřují se na korupce. Účastníme se také operací na zatýkání a sledujeme je. Také potom sledujeme další právní průběh u soudu, eh, sledujeme korupce a snažíme se bojovat proti ní přímo. A samozřejmě, že se snažíme prostřednictvím médií zveřejňovat výsledky. My jsme něco jako takový bodyguardi celého toho procesu uplatňování eh, zákona v praxi. Boj proti korupci, to je pro nás věc velice reálná. Uvedu statistické údaje, které máme k dispozici. Vezmu je za příklad Kamerun. Více než 500 úspěšných zatčení eh, se uskutečnilo v oblasti právě zločinu proti přírodě. Byly to i vysoce postavení eh, úředníci. 85 všech těchto případů jsme zdokumentovali, že, jak, že tam byly pokus a prostřednic, jako fale, že byly nabídnuty e, úplatky. Dovedete si představit, že v 85% případech se nejedná o uplatňování práva o pořádku, protože to skončí úplatkem. Takže my vlastně bojujeme proti všemu tomu, proti všem těmto pokusům o korupci a odhalujeme je, aby bylo možné dále pokračovat. Justiční systém ovšem justice není není o nic lepší, protože v 80% eh, všech těch případů, které přišly před soud, vám můžeme říci, o kolik si řekl soudce a jaký úplatek se měl dát. Dovedete si představit, jak dysfunkční je ten soudní systém, že v 80% případů nedostane se spravedlnosti za dost. Čili musíme zase bojovat proti těmto pokusům o korupci. Pak eh, už eh, také jsme přesunuli už šest zemí z té nulové línie, nulového počtu stíhání až na to, že třeba významný obchodník je e, zatčen jednou za týden. Takže ukazujeme, že když jsou takovéto iniciativy z dola, je to efektivní. Mnozí z těchto e, zatčených e, jsou vysoce postavení úředníci, takže mnohé, na mnohé jsme takhle přišli. Teď tento, tento model obsahujeme i jinde. Nejedná se jenom o přírodu, ale i obchodování s dětmi, o porušování lidských práv a podobně. To je příklad, jak takové iniciativy ze strany občanské společnosti z dola nahoru mohou být inovativní a daleko účinnější v tomto boju. Nejenom, že se staří, daří změřit rozsah korupce, ale také vždycky vyhrát nějaký případ. Můžete si eh, říct, že to je všechno moc hezké, ale děje se to v Africe. Proč by eh, se o to měla starat Evropská unie? Měla by se starat, protože všechno, co se děje eh, v Africe, se děje také v Evropské unii. Několik případů. My jsme tady mluvili o šedých papoušcích z Afriky. Ty teď se vlastně dostávají nezákonně do východní Evropy. Máme příklady například z Nizozemska, z České republiky. Také jsme zmiňovali nelegální obchod s primáty a opicemi. Ti se dostávají letadly a po moři do Evropy. A my právě v prosinci jsme měli takový případ, kde jsme přišli na obchodníka a chytli jsme ho, který eh, porodal více než 500 šimpanzů. Čili vlastně to znamená, že zabil více než pět tisíc extrapolací zjištěno. A ten člověk nám eh, vysvětlil, jak eh, tři šimpanze eh, vyvezl na lodi do Španělska. My jsme ty informace předali pak španělským úřadům a použili jsme kanály přes Interpol. Říkali jsme, ať se něco děje, máte dva měsíce, abyste se připravili na to, že tenhle obchodník přijede k vám e, vyšším břehům za dva měsíce. Máte dost času se připravit, žádný výsledek. Pak ještě příklad e, obchodem se slonovinou. Většina směřuje na východě, e, na azijské trhy do Číny, ale některé do Evropy. Například velký takovýto podvodník byl v jeho Africké republice, ve střed, Africké republiky, pardon, to byla žena. A ta nám potom nakonec řekla, že pravidelně nezákonně vyvážela eh, slonovinu do Itálie a do Francie. Ona nám konkrétně řekla, kde jsou zásoby v Itálii a ve Francii. Takže zase by jsme tu informaci poslali, chtěli jsme spolupráci, použili jsme k tomu Interpol, ale jediná reakce, kterou jsme měli, je, že orgány, které mají takovéto věci na starosti v Evropské unii, nemají nemají dost pracovníků a nemají ani mandát k tomu, aby vydali eh, příkaz k prohledání. Pak například kůže lvů. Eh, když bych se zeptal, eh, kam se poděli lvy ze Středoafrické republiky Konga či Kamerunu, tak částečná odpověď je, že prostřednictvím Fran- přes Francie a Belgie, že tam je lovci ze safari propašovali. Takže Evropská unie vlastně nepředstavuje žádné odstrašení pro tento druh trestné činnosti. Ona je přímo rájem pro zločince, kteří se dopouštějí trestné činnosti na floře a fauně. Vlastně my, jak jsem říkal, v Africe ty může zatknou každý týden, ale kdybych vzal celou EU, tak bych řekl, že počet zločinců, kteří se za to dostanou do vězení, to bych spočítal na prstech jedné ruky. Jsou tady příliš městské mírné tresty. Málo kdy um, zbavení eh, svobody. A malá pohraniční kontrola co tady velké příležitosti. Čili v zásadě chci říct si tolik. Já tady mám návrh zprávy o eh, organizovaném zločinu v souvislosti s korupcí a praním špinavých peněz. A tady není jediné slovo o trestné činnosti proti volné přírodě. Přitom, že je to pět, pátý největší biznes ilegální na světě, který má nevratné důsledky a vlastně se to dotýká i, i ty eh, členských států Evropské unie, jsou implikovány, protože často poskytují přímo ráje pro tyto eh, eh, zločince a je třeba, aby tady byly penalizace, aby se harmonizovaly zákony o přírodě. K tomu dochází teď v Africe a není jediný důvod, proč by se to nemělo dít i v Evropské unii. Můžeme zahájit každoro, systém každoročního sledování. České státy by musely hlásit případy stíhání trestného. To se teď děje v Africe a dá se to aplikovat nejenom na tento druh trestné činnosti, na veškeré druhy eh, korupcí. To by nám pak umožnilo, abychom eh, pozitivně eh, vynaložili nátlak na české státy a samozřejmě zvýšit také zákony týkající se orgánů eh, činných trestném činí, řízení, aby bylo více a měli větší mandát. A nakonec ještě jedna věc, která se týká propojení a tom, jakou Evropská unie má v souvislosti i s rozvojovou pomocí. O tom už tady hovořil kolega. A zase můžeme vést takovou to paralelu i v e, v otázce e, ekologických zákonů. V, v, e, v, kam, v Kamerunu reakce na masakr, kdy byly zabiti ty stovky slonů, vedla k tomu, že obrovsky narostlo financování ze strany Evropské unie. A vlastně atmosféra je taková, že tady přímo prší peníze. Souvisí to s mm, katastrofou a došlo jí z důsledku nedostatečného řízení. My mluvíme tady o 2,5 milionech dolarů eh, rychle eh, alokovaných na projekty v malé oblasti 1,5 milionu, ale ty padly hlavně, vyšly eh, rovnou do vlády. A v, té, v oblasti a 1,8 milionů dolarů ty konkrétně jdou na eh, schůze a musí se eh, vynaložit během 45 dnů. A výsledek tohohle všeho, toho rychlého financování, toho, že se sem eh, vlili takovéto peníze, tak to je jako když nalijete olej do ohně v korupčního systému. Mělo to vyřešit nebo budovat kapacity, ale hlavním problémem bylo řízení, neboli bylo to kontraproduktivní. A proto chci říci, že e, musíme hledat inteligentní řešení a musí se e, zaměřit hlavně na větší odpovědnost, na minimalizaci korupce a že existuje v občanské společnosti mnoho možností řešení. Děkuji. Eh. Děkuji. Pane Drory, e, za vaše vystoupení. Bylo nesmírně zajímavé. Takže ještě jednou děkuji. Ještě jednou opakuji, děkuji vám, pane Drory, za vaše nesmírně zajímavé vystoupení. A já myslím, že můžeme říct si, já možná přejdu do angličtiny, pane Drory, abyste se nemusel ladit tlumočnický kanál, takže eh, co jsem chtěl říci je, že jsme překvapeni tou situací. Možná jsme byli přes příliš naivní a nyní jsme skutečně tou situací šokováni. Jsme šokováni s tím, eh, co jste nám eh, sdělil. A jakožto výbor pro rozvoj a vůbec Evropský parlament budeme rádi, pokud byste nám mohl poskytnout přesné údaje o těch e, případech, o kterých jste hovořil a vynasnažíme se v záležitostech učinit některé další kroky. A teď už bych předal slovo poslední řečnici v tomto kole slyšení paní Petře Kneur, která je ředitelkou e, oddělení A pro agentury e, OLAF které, což je agentura velice dobře známá v komunitárním eh, světě, má velice dobré jméno. Je to organizace, agentura velice odvážná, která neváhá intervenovat, zasáhnout a velice často poukazuje na případy, které se dotýkají i velice mocných ehm, osob, eh, včetně osob působících v rámci evropských institucí, jenom bych chtěl eh, tuto agenturu dále v takovýchto odvážných krocích povzbudit. Takže děkuji paní Knoer za vaši přítomnost a s velkým zájmem si vyslechneme vaše vystoupení. Good morning, Mr. Lee. Děkuji. Dobrý den, pane Martineze, pane Newton Dané. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěla nejprve velice poděkovat Evropskému parlamentu a konkrétně paní Evě Žoli za pozvání na toto slyšení. Je to fórum velice zajímavé a zajímavé zejména proto, že je zde otázka korupce propojena s otázkou organizované trestné činnosti a otázkou rozvoje. Vystoupím zde jménem Evropského úřadu pro boj z podvody úřadu OLAF, kde působím od září roku 2012 jako ředitelka, která odpovídá za vyšetřování případů týkající se této konkrétní oblasti. Jak víte, tak OLAF je klíčovým eh, hráčem, pokud jde o vyšetřování případů korupce a usiluje o to, aby dosahoval stále lepších a účinnějších výsledků. V této souvislosti bych asi měla zmínit, že sama eh, jsem působila jako státní zástupkyně a působila jsem také pět let u Mezinárodního soudního dvora v Hágu, kde jsme eh, vyšetřovali Jean-Pierre Ganga tedy prezidenta Koňské demokratické republiky za jeho trestnou činnost a předtím jsem působila jako státní zástupkyně v Německu. Dámy a pánové, požádali jste mě, abych zde pohovořila o zkušenostech úřadu OLAF, pokud jde o boj s korupcí a prevenci korupce v rozvojových zemích a abych nahlížela na tuto problematiku z hlediska Evropské unie proč je eh, korupce tak důležitá, proč je potřeba jí předcházet a potírat i v rozvojových zemích. Odhaduje se, že korupce stojí evropské daňové poplatníky zhruba 120 miliard eur ročně, což je asi 1% hrubého domácího produktu Evropské unie. Korupce se nachází v podstatě ve všech státech eh, a má zcela devastující dopady na rozvoj místních ekonomik, protože brání dalšímu pokroku a hospodářskému růstu a posilování demokracie. Čtyři z pěti evropských občanů říká, eh, říkají, že korupce je závažným problémem v jejich státě a uvádějí, že je potřeba více eh, politicky zakročit proti této trestné činnosti a zabránit dalším sociálním a hospodářským škodám, které korupce způsobuje. Jakékoliv eh, formy úplatků a nelegálních plateb od jednotlivců i firem obcházejí demokratický proces, brání správnému fungování hospodářství a trestají ty, kteří jsou čestní. Nicméně, dámy a pánové, boj s korupcí není čistě záležitostí rozvinutých zemí a ani evropské státy nemají eh, recept, eh, který by pomáhal. Problém korupce se řeší stále více také ve skupině rozvojových eh, zemí, a uplatňují se mezinárodní nástroje, které se používaly dříve v rozvinutých zemích. V rozvojových zemích se korupce rozšířila a stala se součástí každodenního života. V společnosti se s ní naučili žít a možná, že ji dokonce považují za nedílnou součást své kultury. Jsou tu jisté mechanismy, které napomáhají šíření korupce a činí z ní běžnou součást každodenního života. Ale je to právě to prostředí, kdy úředníci i jednotlivci působí, eh, co vlastně vede ke posilování eh, samotné, samotné korupce. Správní systém těchto zemí je většinou nedostatečně účinný, nedostatečně účinná je legislativa a kontrola. To tedy platí zejména pro rozvojové země. Pokud jde o nedostatečný rozvoj eh, rozvojových zemí, eh, ten napomáhá dalšímu šíření eh, korupce a přispívá k ní. Evropská unie se stala významným hráčem, pokud jde o boj s korupcí a snažíme se vytvářet nadnárodní právní nástroje. Evropská unie je nejvýznamnějším dárcem, pokud jde o celosvětovou rozvojovou pomoc. Evropská unie jakožto celek eh, včetně jednotlivých členských států, je eh, hlavním dárcem, na kterého připadá více než 50 eh, celkové eh, rozvojové pomoci, která je ročně odhadována na 55 miliard. Když se vezměme tuto částku, tak vidíte, jak obrovské je riziko korupce a zneužití těchto prostředků institucionální a politické slabiny zemí, kde eh, se tyto finanční prostředky investují, ty musíme, ty nesmíme podceňovat. Proto je potřeba vytvořit dobrý systém monitorování a kontroly, který pomůže zajistit, že evropské prostředky jsou vynakládány správným způsobem. Jak všichni víte, dámy a pánové, úkolem OLAFu je potírat podvody a bojovat s korupcí a sem spadá samozřejmě také ochrana finančních zájmů Evropské unie. OLAF provádí šetření v rámci svých pravomocí, pokud jde o nesrovnalosti týkající se využívání evropských prostředků. A tato vyšetřování se provádějí pochopitelně i ve třetích státech za pomoci různých právních nástrojů, které jakožto úřad OLAF máme pro získávání informací a vyšetřování těchto případů k dispozici. Co považujeme za podvod a jaká je vazba mezi podvody a korupcí? Dovolím si uvést některé příklady nesrovnalostí, které, na které úřad OLAF narazil a o kterých se zmiňovali kolegové přede mnou. Jednak je to dvojí financování, fakturování navýšených cen, úplatkářství, eh, znásobování počtu dárců a tak podobně. Korupce je potřeba proto, aby se podvody zamaskovaly a podvody jsou zase potřebné proto, aby se jaksi korupce vyplácela. Jinými slovy, korupce je dalším prostředkem, který umožňuje skrývat podvody, za účelem získání nepřiměřeného eh, příspěvku z evropského rozpočtu. Nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych uvedla některé další příklady, které situace doloží. Evropská nevládní organizace eh, měla řešit eh, protipěchotní eh, miny, jakožto pozůstatek občanské války v jedné třetí zemi. Tento projekt byl financován pro konkrétní oblast, byli financováni pracovníci, vybavení a šlo následně také o jasné označení vyčištěných oblastí. A my jsme při vyšetřování zjistili, že přijímající nevládní organizace proto, aby ušetřila náklady, si eh, Nakonec nahlásila větší oblasti jako vyčištěné od min, což ve skutečnosti takto nebylo a tím pádem ovšem ohrozily také životy obla- obyvatel, kteří se v této oblasti pohybovali, plus eh, navíc tady vznikla finanční škoda. Místní úřady, které měly na starost dohled nad, po, nad tímto pro, projektem, neprováděly dostatečné kontroly a snažili se eh, tuto podvodnou činnost skrýt. Nakonec eh, se nám podařilo vymoci zpět eh, takto zneužité evropské prostředky a zablokovali další financování. Pokud jde o další aspekty vyšetřování OLAFu, bohužel jsme už nedospěli k dalším zjištěním a to z toho důvodu, že podmínky ve třetích zemích nám často neumožňují dom dopátrat se eh, konečné pravdy protože na eh, straně partnerských zemí eh, chybí vůle ke spolupráci. A když se když uvidíte někde podobný, podobný piktogram, uvědomujete si, že se dostáváte do nebezpečné oblasti, že jste ohroženi na životě, ale je potřeba si uvědomit, že i korupce je podobně nebezpečná. Dovolím si uvést další příklad, a to pomoc, kterou jsme poskytli prostřednictvím mezinárodní organizace, která následně poskytovala přímé rozpočtové prostředky třetí zemi, která nakonec využila místní a také mezinárodní nevládní organizace pro poskytnutí eh, lékařských a zdravotnických prostředků a eh, která je použila také na vybudování sterilní laboratoře. Podívejme se společně na tuto vysoce sterilní laboratoř, kterou Evropská unie financovala. Zde vidíte počátek budování příslušného zařízení, té laboratoře. Nemá smysl ty obrázky ani příliš doprovázet slovy. Je možná lepší, když se na ně sami podíváte a myslím, že ty fotografie mluví sami za sebe. This is the result. Toto je výsledek po úhradě finančních prostředků tři roky po poskytnutí finanční pomoci. Please make up your mind yourself. If... Sami si řekněte, zda si myslíte, že se jedná o vysoce sterilní laboratoř, do které byste investovali peníze a měli pocit, že jste je tam investovali správně a že byste tam šli sami nebo eh, vyhledali mm, toto místo pro pomoc eh, svým blízkým dětem a podobně. I assume the floor in your house looked ten times more. Já myslím, že i podlaha u vás doma je mnohem, mnohem čistší než v této sterilní laboratoři. Tady bych eh, vás upozornila eh, na spodní část eh, vpravo, kde jsou vidět dveře a země, o které tady hovoříme, je zemí, kde běžně je venkovní teplota kolem 40 stupňů Celsia, asi nám všem dojde, že zdravotnické a mm, jiné lékařské prostředky, včetně léků, potřebují mnohem nižší teplotu, řekněme kolem 6 stupňů Celsia. Opět myslím, že nemá smysl, abych tyto fotografie doprovázela dalšími slovy, jenom bych tady upozornila na zadní část budovy nebo místnosti, kde vidíte jakési klimatizační zařízení, ta klimatizace by měla zajistit řádné sklánování léků. When the medication was Do zásob léků se dostaly eh, krysy, potkani a dokonce jsme zjistili, že i místní místní lidé léky zneužívali. The help of the local national authorities, but let us face the reality což vedlo k zvýšení rezistence u místní populace. Takže toto jsou eh, příklady, kdy se nepodařilo eh, efektivně vyšetřit případ korupce ve třetí zemi. Mezinárodní organizace, které byly přímými příjemci našeho financování, si hm, vybrali hm, jiný přístup a to, že publikují financování včetně názvů eh, firm a jejich odpovědných, odpovědných pracovníků na internetu a snaží se tak vyvinout tlak na jednotlivé subjekty a fyzické osoby a bojovat takto s korupcí u budoucích projektů. Samozřejmě, že tento přístup pro nás není použitelný, protože my musíme dodržovat nařízení o ochraně osobních údajů. Takže dámy a pánové, jakým způsobem bychom mohli zlepšit efektivitu boje s korupcí ve třetích zemích? Dovolím si navrhnout některá opatření. Jednak bychom mohli posílit komunikaci mezi eh, institucemi v rámci eh, Evropské eh, unie. Dále bychom měli lépe sdílet informace s jinými dárci pomoci existuje informační nástroj Transparent Aid, který se v současné době připravuje a který by měl pomoci dárcům vyměňovat si informace a vyhnout se tak dvojímu financování téhož projektu. Za třetí, je velice důležité získat přístup k informacím. To je jediný způsob, jak může OLAF proti korupci bojovat. A to znamená, že by se nadále eh, rozpracovávaly politiky například umožňující ochranu informátorů. Dále je potřeba jakožto instituce zaujmout jasný eh, přístup ke spolupráci v případě, že dojde k nějaké korupci nebo k nějakému podvodu. Dále je třeba, aby eh, tady vznikl politický závazek eh, na straně Evropského parlamentu, ESVČ, komise, pokud jde o e, podporu OLAFu při vyšetřování. Nesmíme také podceňovat obtížné podmínky, v nichž některé případy OLAF e, musí vyšetřovat, kdy často vzniká dokonce i riziko pro samotné naše vyšetřovatele. Na závěr bych chtěla říci, že boj s korupcí je dnes globální záležitostí. Všichni bychom měli přispět, nakolik můžeme k tomu, aby byli potrestáni ti, kdo nabízejí, eh, slibují eh, korup uplatek a společně bychom se měli pokusit proti korupci zabojovat. Děkuji vám, paní Knojer. Můžete si být eh, jistá, že jakožto parlament a výbor pro rozvoj eh, určitě budeme i nadále úřad OLAF eh, podporovat, protože se domníváme, že vaše agentura je více než potřeba. A teď už předáme slovo kolegům poslancům Evropského parlamentu, kteří jsou zde přítomně. Bohužel nemáme moc času, takže poprosím, aby vaše vystoupení byla pokud možno stručná Nejprve bych předal slovo pan, panu Newton Danovi. Prosím. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože je to opravdu zase velice bohaté. Um, tady um, se chci zeptat uh, přednášejícího, který hovořil o fauně a floře. Kdybyste měl kouzelnou hůlku je, a mohl udělat jednu věc, třeba dvě nebo třeba hlavně jednu, co, co by se skutečně dalo Um, považovat za prioritu, co, co by se mělo udělat jako první. Eh, dámy z Olafu se chci zeptat na jednu věc. Nakonec jste hovořila, že je potřeba trestat nabízení úplatku. To je dobrý nápad, ale problém je, že neexistuje jaksi eh, evropské trestní právo. Takže možná by se měl zavést nějaký režim eh, v evropský nějaké úrovně, který by se týkal tedy mm, trestné činnosti. Turno. Děkuji. Já myslím, že si nejprve vyslechneme více otázek a pak dáme prostor našim řečníkům. Teď předávám slovo paní Matuju. Merci. Děkuji, paní předsedkyně a pane předsedající. Ta tři vystoupení byla velice hustá, zajímavá, bohatá. Mrzí mě, že jsem se prvního bloku nemohla účastnit, že jsem musela hlasovat v výboru pro rozpočtovou kontrolu a, a, a mrzí mě tedy, že jsem první půlku slyšení zmeškala. Pan Parto hovořil o Afganistánu. Je to Eh, neúspěch toho, o co jsme se v Unii snažili. V roce 2008 jsem navštívila Afganistán v rámci eh, kontrolního výboru, tedy návštěvy kontrolního výboru a konstatovali jsme to, co, o co se snažíme, to znamená Eh, kdy se snažíme eh, pomoci vytvořit parlamentní demokracii, to znamená, snažili jsme se o nějakou spolupráci a podporu eh, parlamentu, policie, aby se omezila korupce třeba v určitých aspoň eh, částech státní zprávy a vy říkáte ovšem, že je u vás korupce naprosto institucionalizovaná a tak nevím, jestli ty nástroje, které jsme se tam snažili eh, implementovat, jestli měly nějaký smysl nebo jestli ještě existují ty, tyto nástroje eh, tehdy darcovské země, především Evropská unie, se prezidentem Karzajem chtěla zavést nějaké audit auditory, kteří by kontrolovali, že eh, jsou skládány účty více či méně správně. Nevím, jestli ti auditoři stále pracují a jestli účty, které skládají, jsou reálné a dostatečně transparentní. Obávám se, že nikoli. Eh, Poté co jsme o tom také hovořili s Evou, zdá se, že zřejmě ty účty jsou buď eh, zcela nepřítomné nebo, nebo eh, překroucené. Je to každopádně neúspěch a to partnerství, které jsme zavedli spolu s afgánskou vládou, je zřejmě neúspěšné. A já nevím, jestli my jako Evropská instituce, co můžeme udělat, nebo jestli ještě něco můžeme udělat, ale je to opravdu smutné. Pane Drory, ano, máte pravdu. To, k čemu dochází, Eh, v oblasti eh, fauny, která je ohrožená vyhubením, to je, to je zoufalé. Eh, zpráva CITES mm, v nedávné době přijala určitá opatření, ale ta jsou naprosto nedostatečná a jsou země, některé východní země, které mají určité mm, jaksi Eh, náboženské představy spojené třeba se slonovinou a, a přispívají tak k likvidaci fauny, která je součástí světové biodiverzity. Je to opravdu smutné a my jsme dobře vzali na vědomí vaše, eh, váš apel. Já nechci hovořit za zpravodaje, ale my sami budeme předkládat pozměňovací návrhy v tomto směru, protože to je bohatství, které mizí. A v Evropské unii ještě také dochází k ilegálnímu lovu eh, druhů, které třeba nejsou vyloženě ohroženy eh, vyhubením, ale týká se to třeba vysoké zvěře a lesníci také podporují hubení Eh, vysoké zvěře. Paní eh, eh, Barbeto třeba v svého času podpořila lovce proto, aby zůstávali, aby zůstával určitý kontingent um, um, um, vysoké zvěře a v některých zemích a v některých regionech prostě pomalu eh, mizí v důsledku tedy těch lesníků, kteří si představují les spíš jako eh, ekonomický podnik, než aby na to nahlíželi taky jako součást ekosystému. A Eh, vás, madam, se, vám chci říct, že ty obrázky, které jste ukázala, jsou naprosto děsivé a ta řešení, která navrhujete, jsou skutečně dobrá. Eh, ale já nerozumím tomu, třeba v případě té, té laboratoře, kterou jste tady ukázala na fotografiích, já nerozumím tomu, že když tu laboratoř nemohli postavit za den, tak nechápu, že si toho nikdo nevšiml dříve. To muselo trvat třeba rok nebo dva postavit tuto laboratoř a jak je možné, že teda se reagovalo tak pozdě. Dobře, možná ano, je tu korupce v těchto zemích, nikdo to nepopírá, třeba ještě víc než v Evropské unii, ale nechápu, proč jsme my tam nejeli zkontrolovat správné hospodaření s těmi penězi, aby tedy ta výstavba odpovídala našim požadavkům. Takže si myslím, že to je taky naše chyba, že jsme se o to víc nezajímali. Děkuji, paní, eh, koleg, paní kolegyně, nyní pan kolega Thijs Berman. Very much. Eh, Děkuji. za vynikající fascinující prezentace. Já mám otázku na pana Parto. Co se týče korupce navozené rozvojovým úsilím, to je skutečný problém Afganistánu. Spousta peněz se tam nalila za posledních deset let, šlo o desítky miliard a vedlo to k rozsáhlé korupce v měřítku, v jaké před rokem 2001 nebylo, aspoň ne tedy eh, v té míře. A co očekáváte po roce 2014, až tam bude proudit daleko méně peněz? až odejdou vojáci z velké části, tedy se stahnou vojenské jednotky. A to bude mít své důsledky pro budoucnost této země. Co očekáváte? A Jakou politiku byste si představoval na straně Evropské unie v těchto nových situaci, této nové situaci po roce 2014, co se týče korupce? Jakolino. Děkuji. Nyní pan Jakolino, jakožto náš zpravodaj, samozřejmě se musí také chopit slova, jistě to bude velice zajímavé. Ano, děkuji. Pane předsedo. Interventi. Ano, pane předsedo, to byl velice stimulující eh, příspěvek. My jsme tady slyšeli o hodně zajímavých aspektech eh, Evropy. Mluvíme o 53 miliardách euro na, do rozvojových zemí eh, v roce 2011. A pochopitelně je mnoho států, rozvojových států, které byly beneficienty, ale také se to týkalo nevládních organizací. Každý musí sehrávat svoji úlohu. Ano, opravdu je tady obrovitá byrokracie a jsou tady velká slabiny demokracie, jak tady bylo zmíněno. A to svědčí o tom, že se musíme teprve naučit, jak opravdu sdílet informace. A já bych chtěl se dotázat všech tří eh, řečníků. Možná, že by bylo lepší, kdyby se eh, daleko striktněji i posuzovaly tyto všechny nevládní organizace, než budou takovými příjemci, tak aby evropské státy zase mohly mít jistotu, že tyto nevládní organizace v třetích zemích budou jednat eh, jednat eh, odpovědněji. A evropské zakázky, co by to se mohlo dělat eh, tímto prostřednictvím na ochranu i finančních zájmů Evropské unie a příspěvků, které o to jdou do třetích států? Děkuji. Eh. Ano. Já teď předám slovo Evropské komisi. Teď nevím přesně, kdo bude za komisi vystupovat, ale Samozřejmě mě o tom zajímá i reakce kolegů a Navázal bych na to, co tady zaznělo na začátku, a to, že korupce je velice nebezpečná pro rozvojovou spolupráci, zde je totiž třeba mít na paměti, a já myslím, že to pro nás pro všechny platí, že v okamžiku, kdy komunitární prostředky e, jsou seškrtávány, spoří se, tak je samozřejmě velice důležité, abychom zbývající prostředky vynakládali skutečně efektivním způsobem, protože potom by takováto situace mohla být využita jakožto argument pro další škrty naše eh, práce tedy musí být dostatečně efektivní. A některé tady eh, z těch vystoupení ukázaly na jistou neefektivitu, neúčinnost, což by mohlo být využito jako argumenty pro některé, kteří jsou pro další velice významné škrty v oblasti rozvojové spolupráce. Přitom rozvojová spolupráce je otázkou velice citlivou, která je důležitá i pro naše eh, občany. Proto je nezbytné zajistit, aby rozvojová pomoc, pomoc byla poskytována skutečně efektivním způsobem, abychom zde zabránili korupci a abychom tak mohli odpovědně vystupovat vůči našim daňovým poplatníkům, vůči členským státům i občanům Evropské unie, což bohužel tedy některé z těch vystoupení tady úplně nezaručují, včetně těch fotografií, které nám ukazovala paní ředitelka z úřadu OLAF, kde si můžeme představit, jaké asi reakce to vyvolá je zjevné, že tedy nedochází ve všech případech skutečně k zaručenému efektivnímu využívání prostředku. E, teď e, mi zde bylo řečeno, že jménem komise v tuto chvíli nechce někdo vystoupit a proto předáme slovo Tak e, teď Teď nevím, jak je to s tím vystoupením komise, jestli jsem to dobře pochopím. Pan Peronio tady je, takže pan Peronio si přeje vystoupit, tak prosím. Oui, uh, bonjour, Pironio. Ano, dobrý den, já pracuji v DEVKO a mám na starosti především otázky ochrany fauny v Africe už 28 let, čili je to téma, které dobře znám. A tak bych chtěl říci k vystoupení pana Druryho, Eh, asi tolik, že sdílíme naprosto hodnocení pana Druryho. A chtěl bych také říci, nebo bych zašel trošku dál, než co říkal on. On hovoří o velice ohrožených druzích, jako jsou gorily, sloni, lvy, ale nebezpečí vyhubení těchto druhů jde daleko dál, než je vlastní vyhubení těchto druhů, ale to riziko, které tam hrozí, je narušení celých ekosystémů a k ekologickým zvratům a e, jak on říká, to, jsou, to mohou být nevratné situace. Takže někteří si myslí, že chceme chránit slony kvůli slonům nebo lvy kvůli lvům, ale e, jde nám především o celé ekosystémy, které jsou tímto ohroženy a to by v, v konečném důsledku mohlo mít obrovské dopady na populaci, která v tom ekosystému žije. A je třeba si uvědomit, že právě nejchudší populace jsou těmi, které využívají přírodní zdroje pro svou obživu. A ve svém vystoupení jsem chtěl upozornit na jednu věc, a sice, že komise je asi hlavním poskytovatelem prostředků na ochranu fauny a flory v Africe. Já jsem trošku váhal, nechtěl jsem to původně říkat, protože pan Drory hodně spochybňuje financování, které bylo realizováno, ale je pravda, že ono je třeba to vidět na různých úrovních. Jsou akce, které se dělají na úrovni národní, místní, regionální. My jsme soustředili naše úsilí v posledních 28 letech především na ochranu určitých významných lokalit. A z řady důvodů, které souvisejí s procedurálními otázkami, programací a podobně, tak jsme nemohli vytvořit globální strategii. Dnes na žádost komisaře pro rozvoj vypracováváme stra- globální strategii která se týká všech úrovní, to znamená jak daných lokalit, tak mezinárodní úrovně ve spolupráci e, e, především s konzorciem pro boj proti politické kriminalitě, s Interpolem a tyto, tato strategie a tyto aktivity mají podporovat struktury, které třeba vytvořil pan Drory nejde vždy jenom o to, aby se jednalo o finanční podporu, o to snad ani tolik nežádá, ale spíš politickou podporu a diplomatickou podporu. A my jsme tedy vypracovali, připravujeme tuto strategii, která zatím je na takové technické úrovni, předložíme ji našim šéfům a doufám, že se nám podaří ji implementovat. Chtěl jsem jenom zdůraznit ještě další bod, který se týká korupce. Velmi často jsme mysleli, že děláme dobře, nebo ti, kdo rozhodovali, mysleli, že dělají dobře, když třeba stanovili celou řadu pravidel pro to, aby nedošlo ke korupci třeba, nebo konkrétně ke korupci na úrovni Evropské komise. Tato pravidla někdy korupci naopak podporují. Já uvedu příklad. Jestliže dnes já budu chtít něco dělat v Kamerunu a pomoci panu Drourymu v jeho aktivitě, která je úžasná, tak nemohu, protože budu muset vyhlásit výběrové řízení nebo účastnice výběrového řízení a je velká šance, že nějaká jiná struktura tu zakázku vyhraje a může to klidně být nějaká struktura spojená se skorumpovaným prostředím. Já nemám právo se s ním dohodnout napřímo, i přes skvělou práci, kterou on dělá. To jsou procedury, které my jsme vytvořili proto, abychom garantovali transparentnost, abychom zamezili korupci na úrovni vlastní komise, ale ono to vlastně korupci podporuje, protože jsme prakticky povinni rozdávat peníze strukturám, pro něž nemáme žádné záruky. A proč nemáme záruky? Prostě proto, že nemáme prostředky ani na úrovni komise monitorovat situaci. Jak jsem říkal, mám na starosti eh, ochranu fauny, a děláme to v komisi tři pro celý svět, tři lidi. Nemáme rozpočet na služební cesty. A když nám tady paní ředitelka Olafu ukazovala ty obrázky a někdo se ptal, proč jsme to nezjistili dřív, no tak prostě proto, že já dnes nemám rozpočet na služební cesty, abychom se tam jeli podívat. V mém odvětví třeba by to nebylo tolik potřeba, ale v těch jiných je to stejné. Takže prostě musíme jenom jim věřit. A to je problém. Problém zdrojů alokovaných, ale také e, omezování zdrojů na kontrolu alokovaných prostředků. A v tom se obávám, že je těžiště problému. A chtěl bych na závěr říci, že stoprocentně sdílíme obavy pana Droliho, my se známe, my jsme o tom spolu už xkrát mluvili a je to věc, kde na které tedy my teď pracujeme a chtěl bych říct, že je to opravdu naléhavé. Protože to, co říkal pan Drory, od teďka za 10-15 let už mnoho druhů nevratně zmizí a africký kontinent by mohl eh, vypadat úplně jinak a, a mohlo by to být opravdu dramatické. Děkuji. Antonio, eh, entre mis responsabilidades... Děkuji. Já jakožto místo předseda Evropského parlamentu mám na starosti také vícejazyčnost a rovněž tlumočení. Ehm, a proto bych chtěl upozornit, že tlumočnické služby máme na tomto zasedání ještě k dispozici asi 7 eh, či 12 minut, pokud kolegové eh, zůstanou déle, takže Máme tady naše tři eh, řečníky, každý z vás může reagovat eh, během tří minut. Přitom tady zazněla celá řada otázek, která by možná vedla až k hodinové další diskuzi. Bohužel máme, jak říkám, každý z vás máte tři minuty. Nejprve vy, pane Parto. Thank you. Ano, děkuji. Já to vyřídím velmi rychle. Byla to ztráta času v Afganistánu? Ne, protože 50 obyvatelstva je pod 25 eh, lety věku. Spousta z nich šla na univerzity a spousta z nich mají teď relativní zkušenosti z demokracie, jaké neměly. Takže žádnou, v žádném případě to nebyla ztráta času. Už jenom kvůli tomu to stálo za to ale tam byla ještě jiná poznámka, Spojené státy a tak dále, na to se teď vynasnažím odpovědět. Co se stane v roce 2014? Ano, opravdu část problému korupce je, že se napumpovalo tolik peněz, aniž by tam byla proto absorpční kapacita, aby se produktivně využily. To se změní v roce 2014, protože bude peněz méně. To je dobré. A to také povede k demilitarizaci pomoci. To je také dobré. Je tady spousta příležitostí, abychom hned teď aktivně uvažovali o tom, co budeme dělat po roce 2014 média, eh, s těmi je třeba pracovat, tam také použít část peněz, Eh, už jste slyšeli spoustu příkladů, co se stane, když se dělá programování bez pochopení kontextu a bez skutečného výzkumu. Je třeba ochraňovat také občanskou společnost, aby byli aktivisty a bojovali proti korupci a nenechat je na holičkách. Tolik bych řekl. Děkuji vám, pane. Por la utilización del tiempo. Děkuji také, že jste se přidělil, eh, přidržel přidržené řečnické doby. Nyní pan Drory. Děkuji. Pokud se jedná o to, co bychom si přáli, na prvním místě eh, přísnější penalizace v členských státech Evropské unie, zcela určitě dva. Kdybych už měl dělat priority, tak číslo dva by byl systém monitorování a výroční hlášení a jak už jsem říkal, nemělo by se to omezit jenom na volně žijící zvířata a faun, faunu, f, f, floru, ale i vůbec na korupci, aby tady byl pozitivní tlak na státy. A třetí priorita by patrně byla inteligentnější řešení o financování. A tady už je mnoho nástrojů občanské společnosti, kondicionalita, o tom hovořil Said. To je jeden způsob, jak to dělat, ale my jsme také revidovali to, čemu říkáme Eh, manuál pro investice do správného řízení. To znamená, aby vždycky se tady část těch finančních prostředků do každého sektoru dávala konkrétně na takové projekty, které mají zvýšit odpovědnost a transparentnost v rámci toho sektoru. Takže je to projektový přístup k boji proti korupci a je to za, mělo by to být zaintegrováno do pomoci poskytované každému sektoru. Pokud eh, jde o eh, Sajdis úmluvu. Já jsem tam byl právě eh, jako delegát a ano, tato úmluva OSN byla velice zklamala v tom smyslu, Eh, jak by nám mohla pomoci eh, v boji proti tomuto zločinu. Eh, pronáší se hodně projevů, ale nemoc se děje v rámci mezinárodního práva. Takhle si stojí situace. Po, co jde o pomoc lovců v, konverze, v, v konzervačním úsilí. Já nejsem proti, ale my máme spíše takové příklady, kde lovci, kteří jezdí na safari, vlastně jejich prostřednictvím se perou špinavé peníze z tohohle obchodu. A samozřejmě, že by bylo důležité dostat do toho z peníze zpátky korupce, ale tady eh, vede k tomu, že eh, úsilí dobrá setka se, lhává a že se naopak eh, peníze perou ze, kvůli korupci. Pak se tady mluvilo o nevládních organizacích v souvislosti s korupcí. To mě velice zajímá. My jsme věnovali hodně času vyšetřování korupce i přímo v neziskových organizacích a v jejich činnosti. Řekl bych, že zcela určitě existuje, eh, že je třeba hodně regulovat činnost i nevládních organizací, aby měly větší odpovědnost a větší transparentnost. Eh, ano, přišli jsme na spoustu případů a problémů eh, korupce, protože ty jsou ještě méně povinné se spovídat a být zodpovědné ze své činnosti než vlády v rozvojovém světě. A pokud se týká toho, o čem hovořil Enrico. Myslím si, že ten velmi na rovinu řekl, co se děje v sektoru životního prostředí, ale to je jenom jeden z mnoha. My boj proti korupce musíme postavit do centra našich investic zaměřených na mezinárodní rozvoj, aby se jiným způsobem eh, upravovaly způsoby vydávání peněz. Děkuji a nyní paní Knojer má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já tady mám dvě otázky, které byly na mě směřovány. Jednak eh, ta debata EPO. Pro mě je to aktuální eh, věc, která přijde na řadu zítra. A pak eh, druhá věc a to, že skutečně potřebujeme nějakou evropskou platformu, která by nám pomohla řešit přeshraniční trestnou činnost prostřednictvím přeshraničního vyšetřování. Je potřeba eh, dát pod jednu střechu všechny odborníky pro všechny oblasti, které potřebujeme. A eh, v tomto ohledu se eh, shoduji s panem Newtonem Danem, že potřebujeme evropskou legislativu, která nám v tomto pomůže. Nicméně je jasné, že členské státy i OLAF musí nadále pokračovat ve svém úsilí, ve své práci, i když někdy mám pocit, že nemáme k dispozici skutečně účinnou munici. Ale myslím si, že bychom se měli pokusit vytvořit nějaký evropský rámec a já věřím, že by to bylo ku prospěchu naší práce, prospělo by to ochraně evropských daňových poplatníků a e, nakonec e, i přírody, jak jsme tady viděli. Pokud jde o jeden e, z těch dotazů z publika, omlouvám se, že jsem si nezapamatovala jméno paní poslankyně, tak je to asi otázka monitorování a kontroly, ale otázka je, kdo by za to měl být odpovědný. Zda může Evropská komise sledovat eh, veškeré mm, kanály distribuce prostředků, když se vezmete, že máme více linií financování a eh, hlavní odpovědností komise je něco trochu jiného ale ono je potřeba také věnovat se vzdělávání eh, v zemích, kam naše peníze směřují. Potřebujeme je povzdělat v otázce odpovědnosti, takže mm, pokud je o to, co bychom měli udělat eh, při včasnějším odhalování takovéto, eh, takovýchto nesrovnalostí, je zavést účinnější systém monitorování a kontroly. Kromě toho vše musíme mít na paměti, že hospodářská trestná činnost je často velice sofistikovaná a její účastníci se ji snaží maximálně skrývat. Když se podíváte například na berlínské letiště, tak eh, to byl milionový projekt a krátce před otevřením letiště se zjistila celá řada nedostatků. Takže i v zemi, jako je mm, Německo, kde máme dobré monitorování, dobré odborníky, ani to nemusí vždy pomoci. Pan předseda bez mikrofonu. Tak, dostáváme se na konec našeho dnešního zasedání, které bylo skutečně fascinující. Pokud dovolíte jenom jedno eh, drobné upozornění k tomu, co řekl pan Peronio, veterán Evropské komise. Vy jste říkal, že už několik měsíců ve všech zemích, kde realizujeme naše programy, máme evropské velvyslanectví, máme tam našeho velvyslance, svůj personál, pracovníky a tito lidé by měli také nést svůj díl odpovědnosti, aby nebylo potřeba, aby tam dojížděl osobně pan eh, Perony. My tam máme, ať už jde například o tu Středoafrickou republiku, své pracovníky, kteří by měli nést odpovědnost za projekty, které se realizují v této zemi, provádět určité kontroly, tak jak už to říkala paní kolegyně, aby se po třech letech investování do určitého projektu nezjistilo, že to je v podstatě úplná fraška. Takže tady eh, Navazuji na to, co řekl pan eh, Peronio a my v Evropském parlamentu jsme vždy zastávali ten názor, že naši velvyslanci nejsou jenom velvyslanci Evropské komise, že zastupují celou Evropskou unii, včetně Evropského parlamentu a i my bychom tedy měli mít určitou možnost kontroly tohoto personálu, těchto pracovníků, zda se skutečně na tom území, kde působí, věnují své činnosti, včetně kontrol projektů, které Evropská unie financuje. Takže myslím, že uh, i toto je taková výzva pro nás všechny, abychom naplňovali své odpovědnosti, které nám připadají a že tyto odpovědnosti by měly plnit i lidé vyslaný svč, kteří operují ve třetích státech. I ti by měli dbát na to, aby nedocházelo k takovýmto katastrofálním finančním projektům, o kterých jsme tady dnes slyšeli. Děkuji všem, vážení přátelé, vážení kolegové, za to, že jste sledovali naše dnešní dopolední slyšení. Děkuji poslancům, kolegům, kteří eh, se dnes slyšení zúčastnili a jistě jsme se všichni mnohému naučili. Děkuji našim odborníkům, našim hostům a také sekretariátu výboru pro rozvoj, který přispěl k organizaci tohoto slyšení. Uvidíme se dnes odpoledne na dalším zasedání výboru pro rozvoj. Bude to důležité odpoledne, protože začneme hlasováním.